Good morning. Krásné dobré ráno, dámy a pánové, vážení kolegové. Dovolte, abychom začali naše první slyšení a hned přejdu do své mateřštiny. Dovolte, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal. Dnes zahajujeme naši eh, veřejnou práci ve výboru pana Pozvání kolegním a kolegům bylo zasláno 14. září. Vycházím z toho, že nikdo nemá nic proti průběhu navrženému, nevidím námitky. Eh, v tom případě mi dovolte, abych učinil několik zásadních eh, poznámek. Za prvé, Máme 18 jazyků k dispozici, každý může tedy hovořit ve své mateřštině, přičemž dokumenty jsou k dispozici v angličtině. Za druhé, podklady jsme poslali kolegům a kolegyním a nebudou znova rozdělovány v sále. Musíte si je přinést sebou. Za třetí, zasedání dnešní se přenáší na internetu, je tedy web streamováno, web streaming. Web streamingovou adresu máte Europarl website a každý, kdo hovoří, eh, bude natáčen kamerou. Dovolte, abych těmto technickým informacím se zeptal, zda ze strany koordinátorů existují ještě nějaká přání. Není tomu tak? Ano, pan Rozaty, prosím pěkně, koordinátor EPP. Ano, já jsem chtěl upozornit na formální bod. My jsme nesouhlasili eh, s pořadem řečníků pro toto zasedání, protože tato záležitost eh, záleží na skroutenu předsedy a rád bych řekl, že to, o čem jsme se dohodli, co máme mít dnes, eh, to je podle mne výjimka dokud nedosáhneme finální dohody pořadu řečníků z individuálních politických skupin. Děkuji mnohokrát, pane Rozaty. Já jsem to vzal na vědomí, mám proto pochopení. Předseda musí samozřejmě jednat neutrálně a máme tady nějaké nesrovnalosti ve seznamu řečníků, na který jsme se domluvili, ale také jsme se dohodli, že po prvním hearingu budeme ještě jednou přemýšlet o pořadí, aniž bychom teď o tom vedli nějakou zásadní diskusi. Prosím, tam se ještě někdo hlásí. Děkuji vám, pane předsedo, k programu dnešního dne. Bohužel jsem teprve dnes ráno měl možnost eh, dát to na vědomí sekretariátu. Chtěl jsem požádat o to, zda by výjimečně má žádost mohla být zohledněna. Pak, když jsem to správně pochopil, nedostal se podklady? Bohužel nemáme mikrofon, takže neslyšíme panu předsedu. Dobře, teď tedy dovolte, abych podle programu našeho slyšení eh, začal s bodem úvodu. Dovolte, abych přivítal kolegyně a kolegy novináře, kteří jsou dnes přítomni. Eh, velice nás těší, že máte možnost dnes na našem prvním zasedání s námi hovořit o pozadí pozadí eh, Panama Papers. Mezitím jsme samozřejmě získávali eh, novinky týkající se této záležitosti, tím se také budeme zaobírat. Jako někdo, kdo již dlouho působí v Evropském parlamentu, se velice dobře vzpomínám na slyšení paní Nelly Groes v roce 2004, eh, když se chtěla stát komisařkou pro hospodářskou soutěž a předložila seznam 37 podniků a společenských skupin a združení, eh, ve nichž byla 10 let předtím angažovaná. A tady to řeknu naprosto otevřeně. Ona tenkrát prohlásila, že vystoupila ze všech těchto organizací a když jako přesvědčený poslanec, to mohu tady říci, již tenkrát lhala parlamentu. To samozřejmě budeme také šetřit, to patří k naší úloze a jsou tady kolegyně a kolegové, kteří to mohou potvrdit. Tak kdybychom to bývali věděli, tak by tu těsnou většinu 24 k 22 nedostala, e, jak to bylo tenkrát odhlasováno ve výboru e, pro hospodářství, e, když byla nominována komisařkou. Dovolte, abych přivítal především novináře Frederika Obermajera, Eh, z Süddeutsche Zeitung, eh, který je připojen na, Skypeu, Kristofa Klerikse z Knak magazínu eh, v Belgie, Olivera Cielmana z Le Matin Dimanche, nedělní noviny ze Švýcarska, Julia Stein a Jan Strocik ze severoněmeckého rozhlasu, ze severního Německa a Mina Knus od Finnish Broadcasting Company. Srdečně vítejte všichni. Dovolte, abych vám samozřejmě poděkoval za vaši práci, za to, že jste přišli. Pro nás je to důležitá práce, kterou jste vykonali a mohu pouze konstatovat, že zejména v daňových otázkách je nezbytné, aby praní špinavých peněz u daňové uniky a daňové podvody byly na úrovni státu a velkých podniků šetřeny, ale také byly šetřeny na oblasti, v oblasti individuálních osob, aby to všechno vyšlo na světlo. Je to důležitá práce, kterou děláte vy. A my chceme dnes v tomto slyšení porozumět tomu, jak vaše združení investigativních novinu, novinářů se sídlem ve Washingtonu pracuje. Chceme se dozvědět další informace z pozadí. Chceme vědět, co Eh, vězí za rozšiřování té aféry Panama Papers. Chceme vědět, jaké možné legislativní návrhy byste nám mohli předložit a jakou roli eh, hrají nejrůznější prostředníci, ať už to jsou banky, ať už to jsou advokáti, nebo jak v případě Musaku Fonseky jediná panamská instituce. A Samozřejmě bychom se rádi od vás dozvěděli, jaká očekávání máte na nás, na Evropský parlament jako spolulegislativce. Eh, naším úkolem je, a to eh, rozhodlo plénum v červnu roku 2016, abychom prošetřili, v jaké formě Evropská komise, členské státy a jiné úřady členských států Eh, porušili evropské právo anebo ho neimplementovali. A samozřejmě chceme zejména s ohledem na praní špinavých peněz, zdaňování, účetnictví, náhled do účetnictví, bankovnictví a daňové uniky od vás eh, se dozvědět, jakým způsobem bychom mohli pracovat pozitivně v této záležitosti. Dovolte, abych učinil ještě krátkou připomínku k názoru služby rady, což je právní rada Evropské rady. Evropský parlament v souvislosti s, člán, s odpovídajícím článkem eh, právo šetření, eh, které musí akceptovat Evropská rada jednotlivé členské státy, protože v článku jsou zakotvena tato práva. Vypracování je poněkud staršího původu a proto eh, se rozhodně nenecháme omezovat ze strany Rady Evropské nebo členských států. Zatím jsme nedosáhli eh, naprosté zhody. My jsme spojeni s příslušnými komisaři Moskovičem a Jourovou. A myslím si, že tady nalezneme novou úpravu, co se týče korbetové zprávy, která byla odložena k ledu a že se k ní budeme moci vrátit. Parlament má za úkol kontrolovat Evropskou komisi. Máme právo komisi mm, eh, také odvolat, jak už se to jednou stalo. A samozřejmě budeme bojovat za to, aby právo na vyšetřování bylo dále rozvíjeno a aby eh, to odpovídalo také práci jednotlivých národních parlamentů. Eh, jako, eh, při, jako takovou předběžnou poznámku s ohledem na hodinky bych rád řekl, že jsme měli dvě schůze koordinátorů, abychom tuto práci připravili. My jsme si vyžádali určité studie, tyto studie taxa 1 a 2 budeme vyhodnocovat a máme naplánováno zorganizovat celou řadu slyšení a také navštívit nejrůznější země, i když to ještě nebylo definitivně rozhodnuto. E, výbor pana je povinován pracovat transparentně. I to učiníme tím, že e, budeme zveřejňovat webovou stránku, která bude obsahovat veškeré relevantní informace a všechna slyšení a zasedání výboru eh, budou za účasti veřejnosti, takže to bude moci každý sledovat. A eh, na závěr bych rád řekl, jak jsme se dohodli, vy jste si vyslechli intervenci kolegy Rozatyho. Dnes máme pět mluvčích v Bruselu, pět řečníků. Jeden bude připojen prostřednictvím videokonference zahajujeme dvěma nahranými videosprávami novinářů, kteří jsou eh, na vašem programu uvedeni, ale nemohli se dostavit osobně. Každý řečník bude mít sedm minut na uvedení do eh, problematiky a po tomto úvodu ze strany všech řečníků budeme mít výměnu názoru se členy výboru otázky eh, budou rozděleny do pětiminutových slotů. Otázka podle návrhu koordinátorů by měla trvat maximálně jednu minutu, potom odpověď a dovolí nám čas, eh, můžeme ještě dodatečně se dotazovat. Takže vás prosím, abyste byli struční v kladení otázek i eh, vy zase struční v odpovědích, aby předseda nemusel zasahovat. A teď tedy zahájíme s nahranými videovzkazy od Gerarda Raila a Mariny Volker. Teď hovoří Gerald Rail, ředitel Mezinárodního konzorcia investigativních novinářů se sídlem ve Washingtonu DC a potom bude hovořit pan Obermeier, který také sídlí ve Washington DC, který po zveřejnění Panama Papers se stal korespondentem z Deutsche Zeitung ve Washingtonu. Takže dovolte, abychom zahájili videokonferenci. Vidíte, že už to máme připraveno. Prosím pěkně. No. Washington DC. Já jsem ředitelem Mezinárodního konzorce englesikativních eh, novinářů ve Washingtonu a snažíme se společně s investigativními reportéry z celého světa pracovat na reportážích, které mají přeshraniční eh, dosah. Před eh, více než rokem náš eh, německý mediální partner Zidoče Zeitung se na nás obrátil s přibližně 11,5 miliony dokumenty, které získali od anonymního zdroje tyto dokumenty eh, v podstatě představovaly 40 let záznamů panamské právní firmy Mossack Fonseca. A my jsme dohromady eh, vytvořili organizaci více než 76 eh, různých médií, které měly zájem přinést reportáž o tom, co tato dokumenty skrývaly. Byli jsme šokováni, zjistili jsme, že více než 140 volených Eh, zástupců nebo politiků eh, mělo tyto offshoreové skryté společnosti. Eh, nešlo o to, že by tyto věci byly samo o sobě nelegální nebo morálně nesprávné, ale odhalili, že jsou, existují tyto daňové systémy, které slouží ke skrývání peněz na světě a tím jsme vzbudili zájem veřejnosti, byla to vlastně reakce občanské společnosti a my si myslíme, že úkolem novinářů je upozornit na to, že dochází k nějakému porušování zásad a teď je na občanské společnosti a na volených eh, politicích, aby rozhodli, co se s tímto má dělat dál. So, jetzt vielen Dank. Děkuji. A nyní pan Obermeier bude mít slovo.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 a jsem, byl rád, eh, jsem, byl, jsem velmi rád, že jsme byli kontaktováni jako první eh, tím oznamovatelem v případě Panama Papers. Eh, pro nás to bylo jasné, obrátil se na nás někdo, kdo řekl, jmenuji se tak a tak a, a řekl, máte zájem o tyto data. A když jsem si to první přečetl, to bylo to více přes, než rokem, tak si říkal, že to bylo relativně zajímavé, protože to bylo o tajných offshoreových společnostech ale potom se ukázalo, že jde o mnohem víc. V podstatě to změnil můj život a život mého kolegy Frederika Obermaja. O několik měsíců později jsme eh, začali spolupracovat eh, s ICIJ a s dalšími stovkami investigativních eh, reportérů na světě na tom největším případu, který jsme kde zažili. Byla to vlastně největší únik Eh, informací, které jsme zažili. 2,6 terabajtů interních e-mailů, dokumentů různých typů, smluv, bankovních údajů a dokonce kopií cestovních pasů. Ukázalo se, jak politici a zločinci a ti, kteří eh, se vyhýbají placení daní, využívají celý tento offshoreový eh, svět a že velké banky v tom velmi rády pomáhají. Našli jsme tady odkazy na více než 70 současných anebo předchozích Eh, hlav států. A poté, co jsme to všechno zveřejnili, tak došlo k eh, různým vládním otřesům, k masovým demonstracím v různých zemích. Eh, dokonce i premiér Islandu musel rezignovat a podobně také bankéři a ministři museli vysvětlovat všechny tyto informace. A my teď doufáme, že Evropský parlament vrhne ještě více světla na tento svět a pomůže odhalit tento tajný paralelní svět, ve kterém ti boháči a mocní se mohou vyhýbat daním protože to je špatně a musí to přestat. Eh, pravidla, která platí pro všechny, musí platit eh, i pro ty superbohaté, pro to procento nejbohatších lidí ve společnosti, stejně jako pro těch zbývajících 99%. Jinak je ohrožená demokracie, protože lidé potom přicházejí o víru v to, že demokracie funguje a potom si spíše volí ta jednoduchá populistická nebo rasistická nebo fašistická řešení. A já bych vám chtěl popřát Eh, hodně úspěchů ve vašem eh, šetření. Mezinárodní lobby finančního průmyslu eh, vás milovat zrovna nebude, ale je to důležité pro nás, pro všechny, pro Evropu. Přeji vám hodně úspěchů z Ann Harbor v Michiganu. Děkuji. Teď jsme tedy slyšeli vyjádření těchto dvou pánů. Jsme samozřejmě velmi rádi, že i nepřímo eh, s námi mohli být tady a teď se dostáváme k dalším řečníkům. Máme jich celkem pět. Ten jeden je s námi ve spojení prostřednictvím Skype on by měl dostat naše otázky, na které teď bude odpovídat. Bude k dispozici po celou dobu našeho slyšení Frederik Obermeier, který je k nám připojen z Washingtonu. Eh, má podobné jméno jako předchozí řečník, ale nemají nic společného a nejsou příbuzní. Takže začínáme s panem Obermeierem.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 Děkujeme vám, pane Obermajere. Zůstáváte připojený, dobře, pane Obermajere. Slyšíte nás dobře? Pane Obermeier, jste připojený? Slyšíte nás? My vidíme jenom vaše fotografii. Pokud ne, tak se o to pokusíme ještě později. To, je to je první zkouška tady v Evropském parlamentu. A teď zrovna to nefunguje. Zůstaňte prosím tam, kde jste a my vám položíme otázky později und darf äh, äh, den äh, nächsten A nyní bych chtěl dát slovo dalšímu novináři, který sedí tady vedle mě, Kristof Klerix eh, z časopisu KNAK v Belgii. A pan Klerix bude teď mít sedm minut na své úvodní vystoupení. Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za pozvání já se pokusím v těchto sedmi minutách eh, vám nastínit to šetření, které jsme dělali eh, tady v Belgii. A my jsme se snažili společně s ostatními zpracovat eh, ty miliony dokumentů, které jsme získali, jestli tam jsou tady nějaká jména, která jsou spojená s Belgií a potom jsme skompilovali seznam asi více než 700 belgických občanů nebo Eh, obyvatel Belgie, eh, což zahrnovalo eh, celou řadu různých offshoreových společností. Mluvím o belgických občanech, obyvatelích, protože tam byly různé národnosti nebo státní příslušnosti, byli tam i nizozemci, angličané, kteří tady žijí. Byly, byly které nejvíce, po, nejvíc také jich bylo právě v Panamě, v, na Seychelech, tady vidíte také budovu, britský, na britských panenských ostrovech, to je eh, kancelář Mossack Fonseca, jak vidíte, je to v turistické, nad eh, turistickou kanceláří. Většina z těch osob, eh, které jsme zkoumali, žila buď v Bruselu nebo v Antwerpách a zaujímali různé pozice v tom offshoreovém světě. Byli to většinou advokáti, kteří měli, kteří měli právo jednat jménem někoho jiného, byli to také často ti koneční příjemci. A na to bych chtěl upozornit eh, u těch offshoreových společností, eh, které spadají do jiných eh, právních řádů, tak jsou to samozřejmě státy, které mají velmi nízkou daňovou zátěž, ale také jsou to státy, kde je zaručena anonymita. Můžete tam prostřednictvím takové offshore společnosti vlastnit jinou společnost a zůstáváte v anonymitě, takže tady byli i ti koneční příjemci nebo akcionáři, což ukazuje, jak důležité ty dokumenty, které jsme získali, byly. Eh, je to, eh, jsou to přesně ti lidé, eh, kteří se skrývají, kteří chtějí něco schovat za to, že nominují do rady společnosti nebo do vedení té společnosti někoho jiného. Jsou to ty nejbohatší rodiny v Belgii, některé z těch jmen už jsme viděli i v souvislosti s jinými případy, jako byly Swiss Leaks nebo LuxLeaks. A na základě analýzy dat jsme Eh, také mohli vytvořit jakýsi profil těchto belgických eh, eh, občanů, kteří byli spojeni s offshoreovými společnostmi. A nepřekvapivě jsme zjistili, že to byli lidé, kteří působí ve finančnictví, ale také to byl zpracování diamantů, to bylo na druhém místě. Potom tam byly různí obchodníci a tak dále, ale ti obchodníci s diamanty, nebo tento sektor, tady byl asi nejpřekvapivější, podobně jako v tom případu Swissleaks. Asi 65 eh, lidí, kteří byli společnostmi, spojeni s těmito společnostmi, pocházeli právě z obchodu s diamanty. Eh, většinou zakladaly společnosti po roce 2000, ten eh, vrchol toho byl v roce 2004 a když se podíváme na to, jak se spojili s Fosak Monteka, tak to bylo prostřednictvím švýcarských bank. A potom, když se podíváte na ty zprostředkovatele, kteří Eh, hrály tady roli u těch belgických zákazníků, tak tam vždycky byl dvojí eh, způsob, buď to bylo přes Lucembursko, anebo přes eh, Švýcarsku. To byly naprosto jasné trasy, mám-li to tak říct. Další případ, o kterém jsme tady v Belgii psali, se týkal jedné ceřiné společnosti Dexy, určitě znáte Dexy, to byla eh, francouzsko-belgická bankovní skupina. A ti měli eh, ceřinou společnost v Lucemburku která zase měla jinou ceřinou společnost, která se jmenovala Corporate Trust Experta. To byla tedy původně lucemburská společnost, která hrála roli toho zprostředkovatele mezi tím konečným zákazníkem a Mossack Fonsekou. Co bylo zajímavé, že experta Ten datové analýze, kterou jsme provedli, se ukázala být eh, jedničkou mezi těmi eh, Eh, zprostředkovateli, kteří zakládali ty offshoreové společnosti. Bylo jich více než 1500. Mimochodem, minulý týden, když došlo k zveřejnění Bahama Leaks, tak eh, jsme tady zase eh, mohli poznamenat, že další zrná společnost Texie přímo na Bahamách zase byla ve spojení s nějakou švýcarskou třenou společností, takže Dexia tady zase hrála svou roli i v těch Bahama Leaks. Jak jsem eh, říkal, experta byla součástí skupiny Dexia, prostřednictvím té lucemburské dřeřiné společnosti a důležité také uvědomit si, že Dexia byla zachráněna z prostředků daňových poplatníků tady v Belgii, takže zajímavé si všimnout, že právě tato bankovní skupina hrála tak velkou roli při zakládání těch offshoreových společností řada užitečných dokumentů eh, v tomto případu poukazovala právě na roli experty, jedna, experty, pardon, eh, byla to takzvaná kontaktní skupina, kterou založili v Mosak Fonseca, které eh, byla to komunikace s tou hlavní kanceláří, která byla v Bruselu. V tomto e-mailu například se dozvíte o tom, jak to všechno fungovalo, šlo tam o to, jak se vyhnout daňovým zákonům v Evropě a na to jsme přišli mnohokrát, když jsme zkoumali ty jednotlivé dokumenty. Nebyla to samozřejmě skupina Dexia, ale byla to i další bankovní skupina, která hrála eh, svou roli při zakládání těch eh, offshoreových společností. Když jsme potom skontaktovali a pokázali jsme několik příkladů, které jsme v těch datech našli, tak jejich reakce byla, že když byli pod zprávou Fortis, banky Fortis, tak jednali jako eh, správní kancelář pro několik tisíc offshoreových struktur pro klienty banky Fortis a většinou se to zprávovalo z Lucemburku. Takže je evidentní, že toto byl jenom vrcholek ledovce, protože i další zprostředkovatelé zakládali ty eh, offshore společnosti. Jaký byl dopad těch více než asi 20 článků, které jsme tady velké zveřejnili na ty jednotlivce, kterých se to týkalo? Jednak daňová zpráva zahájila vyšetřování z těch 732 lidí, které byly na dnešní seznamu. Bylo zahájeno 239 eh, vyšetřování daňových inspektorů v Belgii Dalším dopadem bylo to, že i belgický parlament eh, založil výbor, který měl vyšetřovat eh, eh, Panama Papers a poté belgická vláda také začala jednání s Panamou o dohodě o výměně daňových informací. A další důležitá věc, kterou potřeba zmínit, je, že i státní zástupce v Bruselu s zahájil justiční vyšetřování, ale bohužel oni to nemůžou komentovat, eh, žádné podrobnosti, protože to právě probíhá. A tím se eh, dostávám na konec svých sedmi minut. Děkuji vám, přeji vám hodně úspěchů a chtěl bych také upozornit na důležitost ochrany whistleblowerů nebo oznamovatelů těchto případů, protože bez nich bychom tady nebyli a vůbec bychom předtím neměli informace o LuxLeaks, o Panama Papers, o Bahama eh, Leaks, všechny tyto případy za ty děčíme oznamovatelům, takže prosím se postarejte o to, aby i v budoucnosti mohli otevřeně informovat. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Klerixi. A poslední bod, který nám leží na srdci, ochrana oznamovatelů. E, to je podstatný cíl, za který se musíme zasazovat zlepšování podmínek pro oznamovatele, protože bez jejich zveřejnění, bez jejich e, údajů by nebylo možné v rámci daňové spravedlnosti e, dosáhnout pokroku. Takže srdečně děkuji a nyní jako dalšího prosím pana Olivera Cílmana, Le Dimanche a Sonntagszeitung eh, ze Švýcarska. Pane Cílmane, děkuji vám. Vážení členové, poslanci parlamentu, rád bych poukázal na um, velmi specifický příklad. Eh, nechci uh, uvádět další statistiky. Uh, a e, sice e, zajímavé téma, které se dotýká i právních předpisů Evropské unie. Jedná se o Kypr a Švýcarsko. E, Kypr samozřejmě spadá do Evropské unie a Panama, panamské dokumenty odhalily několik případů nedostatečné transparentnosti v rámci offshoreového podnikání na Kypru. Našli jsme tam právníky, kteří vystupují vystupují eh, jako ředitele a ukrývají eh, identitu bankovní účty eh, v držení vlastně fiktivních osob nebo bílých koní. Využívají přitom švýcarské právní nebo zákonné mezery. Ukážu to na případu, který asi znáte. Tady vidíme na pravé straně pana Sergeja, Sergeje Roldugina, jednoho z nejbližších přátel pana Eh, Putina, 40 let trvá to přátelství, je to hudebník, který eh, nemá zjevné velké bohatství. Eh, Další část příběhu je tento člověk, pan Kovalčuk, podle amerického ministerstva financí je bankéřem pana Putina a od roku 2014 podléhá sankcím. A jde o to, že banka pana Kovalčuka eh, zřizuje offshoreový podnik na eh, eh, Panamě jménem nebo pro pana Roldugina. Není jasné, proč tento hudebník potřebuje podniky na Panamě, ale stalo se tak. Pan Kovalčuk je největším akcionářem banky Rosaja, to znamená banka, která to celé eh, zařizuje, zprostředkovává, je banka Rosaja a zprostředkovatelem je Mossack Fonseca. E, několik podniků e, se sídlem e, v Panamě má bankovní účty na Kypru. I v tomto případě. Ale banka Rosia chce vystupovat jako skutečný manažer těchto podniků a chtějí zůstat v pozadí, a proto si najali švýcarské právníky z Curychu, kteří zastupují, manažují podniky, realizují platby, převod vody a úč, spravují účty pana Roldugina. To byla ta struktura. Když se ponoříme do panamských dokumentů a zkoumáme, co ty podniky vlastně dělali, tak zjistíme, že pan Roldugin tam vůbec se neobjevuje, je, neexistuje v dokumentech, byť je majitelem a vidíme, že Kovalčuková banka e, velmi aktivně pracuje spolu se švýcarskými právníky. A sice oni získávají eh, velká množství eh, půjček eh, pro několik set milionů dolarů půjček pro své podniky. A tyto finanční prostředky jsou vlastně použity, transferovány na místa, která jsou podezřelá po našem soudu a také podle názoru expertů. Například peníze tečou do hotelových eh, areálů eh, Putinových eh, známých a, a mm, na místa například, kde se jeho dcera později provdala. A podniky mají také tajná práva kontrolovat výrobu zbraní a nakupovat luxusní zboží. Celkem celkem 2 eh, miliardy dolarů eh, proteklo eh, Rolduginoviny, podniky na mě a jinde. Otázkou je, proč takto podezřele postupovat a kdo kontroluje všechny tyto operace. Na Kypru máme banky, máme finanční prostředky a je tam tedy ruská banka na Kypru eh, v roce 2007-2008 ve vlastnictví ruského státu. Takže otázkou je, jestliže, mm, jestli skutečně zaměstnanci ruských bank věděli, že ty peníze přicházejí od um, okolí Putina. Eh, dále máme švýcarské právníky, kteří spravují, kontrolují tyto firmy, mají vlastně nadhled nad vším a Švýcarský právník samozřejmě musí zajistit takzvaný due diligence, to znamená um, řídit veškeré finanční toky. Problém je, že švýcarské právníky, švýcarští právníky používají servis, který uh, eh, nabízím Mossack Fonseca. Jedná se, nebo říká se tomu nominee directors. Jsou to vlastně nominovaní ředitele nebo jakési bílé koně, které podepisují dokumenty, poskytují vlastně své jméno, ale pouze na papíře, nikoli eh, v reálu. V eh, švýcarském právu existuje eh, mezera právní, která tvrdí, že pokud něco podepíš, nepodepíšete, tak se vůbec nikde nevyskytujete a, a nejste v hledáčku. Nicméně na papíře jsou tito eh, lidé uvedení, takže jsou odpovědní a proto jsme se eh, obrátili eh, na Panamu a zeptali se podívali jste se vlastně eh, na ehm, ty lidi, kteří jsou podepsáni a mm, znáte pana Roldugina a tak dále. Eh, jejich odpověď eh, je, máme ve Švýcarsku prestižní právní firmu, která musí uplatňovat veškeré právní předpisy a postupovat podle ehm, úprav ehm, zákonných. To znamená, že nic vlastně nepodléhá regulacím. Jde o to tedy, že to vlastně nikdo eh, nekontroluje a eh, to jsme zjistili díky těmto panamským eh, dokumentům. Zjišťujeme, že díky tomuto systému nejbližší okolí pana Putina mohlo vlastně převést skrze EU stovky milionů eh, půjček bez jakékoliv kontroly. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát a děkuji vám také za to, že jste dodržel čas. Teď se vyměníme a poprosíme paní Stein a pana Stroceka. Děkuji. Eh, Dovolte, abych velice srdečně mezi námi eh, přivítal paní Julii Stein a pana Strocika ze severoněmeckého rozhlasu v Německu, kteří spolupracovali v tomto konzorciu. Paní Stein, máte slovo. Mikrofon. Mikrofon. Děkuji vám mnohokrát za toto pozvání a za příležitost, abychom vás mohli seznámit s naším, šet, s naším šetřením. Já jsem eh, pochopila, že ve vašem výboru eh, především hledáte porušování proti evropského práva a eventuálním nesrovnalostech na komisi ale není to největší jaksi eh, únik informací. Většinou nám chybí rozhodující informace, abychom eh, podložili eh, porušování práva. To bychom museli být spíše daňoví kontroloři, kriminální úředníci a nebo zaměstnanci tajných služeb. Doložit porušování práva se v jednotlivých případech Panama Papers přece jenom podařilo. Například je porušení práva ze strany firmy Mossack Fonseca, eh, když eh, podporuje pana Ramiho Maklufa, třeba, že vědí, vědí že je vystaven eh, severoamerickým a sankcím a sankcím ze strany Evropské unie. Je to bratranec Asada. To je zcela jasné porušení práva. Ale prokázat pomoc ze strany Monseky, von, Monseky, Monsaka Fonseky je pro nás už daleko obtížnější. Daleko více než konkrétní porušení práva mě nejvíce štve, systematika jako taková. To je příliš brzo ještě tento obrázek. Vadí mi ta systematika jako taková, že je legální založit si schránkovou firmu. To je podle mého názoru hlavní problém, když o tom hovoříme, že je legální nabízet k prodeji schránkovou firmu, že je legální bez zábran propagovat toto a přitom je to taková konstrukce, kde zůstává vlastník naprosto v anonymitě. Ale to je právě ten předpoklad pro to, že tady dochází k neviditelným obchodům, ale je těžké přeskomat, zda je to legální nebo nelegální, protože to prostě je neviditelné. Celá řada nabizitelů tady propaguje schránkové firmy. Mossack Fonseca je jenom špi- vrchol ledovce. Panama je jenom jednou z mála daňových oás a banky jsou jenom jedním z mála prostředníků v tomto obchodování. Když se podíváte na internet a založíte do Google založit schránkovou firmu, to můžete udělat v jakémkoliv jazyce jazyce a dostanete celou řadu informací. Přece jenom se musíme divit, že takový obchodní model, eh, který vyvolává takový, mm, eh, takové rozhoršení veřejnosti, eh, je takto veřejně propagován. Dovolte, abych citovala z těchto stránek. Zabezpečuje se naprostá důvěrnost, zaručuje se vysoká míra anonymity a ochrany soukromí a propaguje se dokonce tím, je tady citát, žádné daně jakéhokoliv, eh, jakékoliv povahy. A přitom se musíme trošku usmívat nad tím, že Panama je známa pro svou takzvanou velice dobrou pověst. No tato pověst se snad díky skandalu Panama Papers změnila. Tyto podniky eh, také eh, propagují to, že je velice jednoduché založit schránkovou firmu. Potřebujete jenom ověřený cestovní pas a nahlašovací adresu. Několika kliky se stanete majetníky malé firmy, eh, jako kdybyste si objevili, objednali jenom nějaký online obchod. Rozdíl je v tom, že prostřednictvím schránkové firmy můžete dělat jakékoliv legální i nelegální obchody, protože to potom už nemůže nikdo kontrolovat. Naše firma filmová dokumentace, kterou jsme udělali pro ARD, eh, my jsme si to vyzkoušeli. Eh, my jsme u jednoho nabízitele po internetu založili onlineové firmu a potom jsme šli po stopách naší firmy až do Panamy. A náš reportář Christopher Ludger se tady vydal na cestu a doufám, že to teď bude fungovat, abyste si mohli podívat na úsek toho, co jsme tam našli, eh, když jsme v Panamě hledali naší firmu. Dokud to nebude fungovat, eh, mohu vám to prostě vylíčit. Bylo mi řečeno, že tady je internet, že by nebyl internet v Evropském parlamentu. Možná, že je přetížen, pravý pan předseda. My jsme prostě se vydali na adresu naší firmy. Eh, když jsme dorazili na tuto adresu, dostali jsme se k takové budově obchodní, samozřejmě vícepatrová budova. Nebylo to snadné, e, abychom byli puštěni do vlastní firmy. Cesta nás vedla do 19. patra. V 19. patře jsme potom zírali, protože všechno, co jsme tam viděli, bylo staveniště. Eh, náš inter, naše internetové šetření potom prokázalo, že na stejné adrese sídlí 6 tisíc firem. 6 tisíc firem vede své obchody s nahlašovanou adresou staveniště. Když jsem to viděla, bylo mi naprosto jasné, jak absurdní je tento obchodní model. Jenom několika kliky se k tomu dostanete. Nemusíte mít žádnou firmu, kterou zastupujete, nemusíte s nikým mluvit na, a v anonymitě internetu se stanete eh, majitelem takové schránkové firmy. Jak je možné, že je to legální? Jak je možné, že firmy mohou propagovat to, že zůstane jméno hospodářsky oprávněné osoby Eh, v tajnosti, jak to, že je tento obchodní model vůbec povolen. Eh, dokonce eh, existuje-li rejstřík Eh, těch obchodníků. Příliš mnoho případů se propadá tou sítí. Eh, jak vypadá výměna informací eh, v globálním ohledu? Já si myslím, že zákonný rámec se musí naprosto změnit. Kdyby mohl Evropský parlament vykonat tady větší tlak, bylo by to jistě velkým přínosem. Bylo by důležité proskoumat další porušování práva. Na tom pracuje celá řada příslušných úřadů i v Německu. Například finanční zpráva eh, vyhodnocovala v severním porní Vestfásku eh, databanku onlineovo a nalezla, a kde se profiltrovalo přes tuto banku 400 offshoreových firm. A teď probíhá šetření ve více spolkových zemech a německé banky se dostávají stále více do hledáčku a k tomu předám slovo mému kolegovi. Děkuji vám mnohokrát. Film nám ještě tady pořád neběží, ale můžete se na něj podívat na internetu podívat, a tam uvidíte ještě jednou to eh, poschodí, které se nachází jaksi ve stavbě. A teď má slovo pan Strocik. Děkuji mnohokrát, vážené dámy a páni poslanci, dovolte abych vám poděkoval za toto pozvání. A teď bych rád navázal na to, co právě řekla Julia a sice v podstatě, jakou roli hrají eh, prostředníci, bílí koně a tak dále, eh, kteří eh, prostě se dostávají a k Monca k Mosace Fonsekovi. My se zaměstnáme těmito kancelářemi, ale zatím Tedy nedělali jsme to, ale teď se tím začínáme zaobírat. Proč to děláme? Protože pro nás novináře je nejvýznamnější porušování práva a porušování legislativy, ale k tomu dochází tady uprostřed Evropy a k tomu chci teď něco říci. Je třeba pochopit, jak tento systém funguje. Eh, Mossack Fonseca pracuje z pravidla, stejně tak jako řada nabizitelí schránkových firm, nikoli s finálním zákazníkem, to jsme viděli na základě podkladu, existuje tady systém mezi obchodníků, prostředníků, kteří v podstatě, jak už praví jméno, Eh, jsou takovou mezi spojnicí eh, mez, k Mosace Fonsakovi. Proč se to dělá? To je naprosto jasné a to byla také výpověď, kterou jsme velice často slyšeli. S těmito zákazníky jsme nikdy pracovali. Mosak Fonseka může říkat, s tímto zákazníkem jsme vždycky, nikdy nespolupracovali, my jsme spolupracovali s bankou nebo s advokátem, ale nikoliv s tímto zákazníkem. Now I'm actually part of the offshore. Možná, že se můžeme podívat tedy na ten úsek z toho filmu. Es ist gleichzeitig eine Form des na to se můžete podívat v internetu. Zároveň tady máme outsourcování odpovědnosti, ke kterému tady dochází. Je to funkce, kterou plní banky, toto prostřednictví. A Mossack Fonseca nemusí eh, plnit tu due diligence, čili eh, spravování pečlivého hospodáře. Eh, Mossack Fonseca řekne, dobře, když mi někdo něco řekne banka, tak tomu věřím. Eh, čili odpovědnost se posouvá tam, kde by ji člověk vždycky rád měl. Eh, to se teď netýká výměny jedné firmy k druhé nebo banky, ale Týká se to také zprávy nad hranice jednotlivých zemí. A samozřejmě je to obchodní model. Mossack Fonseca jako advokátní kancelář v Panamě by sama o sobě pravděpodobně nikdy neměla možnost získat tolik zákazníků. Jedná se o to, že zákazníci, banky a zákazníci, kteří mají hodně peněz jsou nalákaní bankami a za to se plní, za to se tedy musí pořádně zaplatit. Máme tady, ale tím prostě mizí ty stopy, jak mé, protože kdyby se zákazník eh, objevil přímo k Mosaku Fonseky, tak by to bylo komplikované. Já jdu k bankovnímu poradci, projednám s ním, jak bych to všechno chtěl mít, relativně profesionálně a precizně je to projednáno s kanceláří, tedy je řečeno, co všechno potřebuje, aby byla žena schránková firma. A když se zeptá daňové, daňový správce, je to vaše firma, tak zákazník může říct, že to není moje firma, protože ta firma formálně patří bance přes jiného mezi zprostředkovatele. To všechno funguje velice profesionálně, je tady výměna bankovních dokumentů, jsou tady předepsané, ale nikoliv nepodepsan, ale nepodepsané dopisy a dochází ke změně spolupracovníků, vyměňují se lidi mezi Mosakem, Fonsekou a bankami a v této kombinaci to funguje E, jako e, Amazon pro offshore mm, společnosti. Jdete k jednomu kontaktnímu partnerovi a dostanete to, co chcete. My jsme před Panama Papers už měli jedno zveřejnění a i e, v tomto zveřejnění, stejně tak jako tady, jsme našli to, kdo je kdo. E, můžu se teď odkazovat na Německu. V Německu jsme e, z těch sedmi největších bank v Panama Papers údajích našli šest z těch sedmi, kteří nabízeli schránkové firmy pro své zákazníky, zorganizovali to anebo to spravovali. A to není jenom takové uklouznutí, to je prostě obchodní model. A e, globálně, když se na to podíváme s jinými záležitostmi, které byly zveřejněny, tak e, máme tady srovnání e, podobné, protože z největších 20 bank ve světě 13 z nich už bylo zveřejněno, jak jsou napojeny na Mossack Fonseca. Tady se ne, nejedná jenom o to, že se tady prodávají schránkové firmy, ale přicházejí tady žádné aspekty, protože peníze, které se někde schovávají, se musí někam dostat. A normálně ty leží ty peníze v bance, které nejsou v Panamě, ale například v Lucemburku nebo ve Švýcarsku. A mezi tím jsou ostatně na to už eh, upozornil kolega Kristofer. Zemské banky a národní banky, státní banky, banky, eh, které jsou financovány penězi daňových poplatníků a kteří se, které se účastní jako takové těchto obchodů. Máme tady ještě jiní, jiné hráče, já teď se tím nechci zaobírat příliš konkrétně, to celá řada advokátů, eh, jsou to soukromí manažeři, kteří obchodují s majetkem, je to neregulovaný trh, je tady celá řada soukromých konzultantů, eh, kteří fungují jako firma jednoho muže, a kteří zprostředkují tyto projekty eh, lidem v širokém prostředí. Já to tady jenom chci vyjmenovat kvůli kompletnosti, ale myslím si, že byste se měli ve svém šetření soustředit na banky, eh, protože to je zakotveno v systému. Zároveň tady máme one-stop shopy, čili eh, advokátní kanceláři, eh, kteří nabízejí více věcí jako v balíčku, přitom to profesionalizovali, není žádným překvapením, že i auditní společnosti mm, fungovaly přes Lucemburg v těchto záležitostech. A abych to ještě jednou zdůraznil, tak jsem tady dal dohromady fakta. V Panama Papers máme 500 jmen bank fungujícím, operujícím v celém světě. Z toho 30 mají reference k Německu. Jsou to tedy německé banky. V Německu mají sídlo, ale přitom působí v zahraničí, anebo je to zahraniční banka, která je aktivní v Německu a prostřednictvím Německa zprostředková obchody. Z nejdůležitějších 10 deset prostřednictvích banek, jako, kteří fungují jako prostřednictví, čtyři je v, jsou v Lucembursku, tři na eh, Channel Islands, dvě ve Švýcarsku, jedno v Monaku, čili k tomu dochází tady. Eh, to jsou země, kde jsou bankové filiálky a ty můžete eh, prostě dosáhnout během hodinového letu. Máme tady příklad spolupracovníku Mosaka Fonseku z května v roce 2015, který řekl, v podstatě by vás to nemělo překvapovat, když vám řeknu, že v Evropě eh, prodeje běží velice dobře. Eh, a eh, za jeden týden takový prostředník založil, sto, pardon, prodal dal 115 chránkových firm, které byly v Mosaku von, v Mosak, v Mosak Fonseca. Není to na Panamě, není to na Bahamách. Tyto obchody se konají zde mezi námi a já si myslím, že to je nesmírně důležitý aspekt celé té záležitosti. Já už jsem trochu překročil čas, proto to trochu zkrátím. Máme tady hezké sestavení kolegů eh, z naší z ICIE, čili toho Združení investigativních novinářů. Tam je mm, takový přehled toho, eh, eh, co je všechno v Panama Papers. Je to 24 178 prostředníků, kteří byli ovědněni a kteří působí s obchodním modelem, který nám způsobí hospodářské škody. Také jsme byli dotázáni, co byste měli ve vašem výboru dělat. A já si myslím, jednou z možností by bylo projít tímto seznamem a dotazovat se jich, jak získávají své peníze. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji paní Stein a panu Strocikovi. A teď bych chtěl pozvat paní Knus z Finska. Herzlich willkommen, Frau... Vítejte tady, paní Knus Galan z finské veřejnoprávní mediální společnosti MOT. Vy také budete eh, odpovídat na otázky, které jste dostala předem, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám za pozvání, je to pro mě velkou ctí mm, Poskytla jsem podrobnější ehm, vyjádření, které jsem eh, dal k dispozici, pokusím to teď shrnout ve svém eh, krátkém vystoupení. Jak to mohu ovládat, tu prezentaci? Rozdělal jsem eh, ta zjištění týkající se Finska do čtyř skupin, podobně jako u ostatních zemí jsme to dělali. A to, co je asi nejdůležitější, nebo ty skupiny, na které byste se měli podívat, jak už říkali mý kolegové přede mnou, tak jsou to ti zprostředkovatele. A potom ty banky, nebo jsou to ty eh, služby, které, nebo jsou to ty instituce, které nabízejí tyto služby zakládat offshore společnosti. Ve Finsku to byly eh, společnosti Norde a Metso, které jsou částečně vlastněny finským státem. Eh, na to jsme přišli s tou Nordeou, eh, to je také ve spojení s lucemburskou, lucemburským zastoupením, také používali některé švýcarské společnosti, ale hlavně šli přes Lucemburg. To jsou společnosti, které mají zastoupení v Panamě a na Bahamách. Takže to byli aktivní klienti Mosek Fonseca, teď už asi chápete, co to znamená. Ten eh, zprostředkovatel zastupuje toho klienta u Mosak eh, Fonseca, používali tam ty jmenované ehm, eh, ředitele, ty akcie na, na, na doručitele a podobně. Toto je eh, část jednoho e-mailu z eh, té kanceláře Nordy v Lucemburku, Mosa Kvanceku, kde říkají, prosím, vymažte eh, jméno toho nominované, té nominované ředitelky, protože už je 8 let mrtvá. Prosím, tak ji vyškrtněte ze všech dokumentů, nebo to její jméno prostě změníte. To je dokument z roku 2008, ta ředitelka zemřela v roce 2005. To ani tak nesouvisí s Nordeou, ale spíše je to důležitý doklad toho, jak absurdní ten systém, který používá ten institut nějakých jmenovaných ředitelů nebo zástupců. Toto e, ukazuje, jak moc se e, měnila data u těch e, pověření, které, které měla Fonseca Fonseca o rok, o dva zpátky, to je, eh, Fonseca Fonseca odpověděla, ano, samozřejmě to můžeme to dato, datum upravit eh, a napsat tam nějaké eh, dřívější. Když to chcete o rok, tak to bude za 10 dolarů, když to chcete o dva roky, tak to bude za 300 dolarů nebo 350 dolarů. Případ Nordea byl pro nás velmi důležitým příkladem spolupráce s našimi dalšími skandinávskými kolegy, kteří Eh, také našli celou řadu velmi podezřelých eh, půjček. A byla tam celá řada eh, zápisů z těch jednání s, s těmi zprostředkovateli a Mosak Fonsekou, protože neustále musí reagovat na nové zákony nebo předpisy a pořád musí hledat nová řešení a přesouvat se třeba do jiného státu, kde jim něco nehrozí a tak dále. Je to velmi zajímavé se všechny ty zápisy přečíst. A ten případ Panama Papers eh, odhalil, že ten proces eh, pokračoval i po těch různých varváních. Jsem teď přeskočila jeden slide. Eh, několikrát tam bylo obsaženo také varování o švédských finančních úřadech, které eh, se začaly zaměřovat na praní špinavých peněz a proto je to zajímavé se všimnout, že vlastně nic se po té, co byly zavedeny nějaké nové předpisy, nezměnil. Další případ eh, je Metso, to je velká průmyslová společnost ve Finsku, také částečně vlastně na finským státem a různými důchodovými fondy. Eh, byl to případ eh, praní špinavých peněz. Manažer Meco, který pracoval v Rusku, přesouval peníze do své vlastní schránkové společnosti v Panamě. Takže on vlastně prodal produkty Meco ruské společnosti, ale použil proto tu schránkovou společnost v Panamě, potom eh, to šlo na jeho soukromý švýcarský účet, to potom šlo Eh, meco a stejné produkty se potom prodávaly prostřednictvím švédské společnosti, ale šestkrát dráž a ty peníze potom šly do britské společnosti a zpátky do té jeho schránkové společnosti v Panamě. A to je možné právě díky, prostřed, díky těm anonymním eh, eh schránkovým společnostem a tajným účtům. Jsou to převody eh, hodnotě desítek milionů euro. A to dělala ta bankovní část eh, Fosak Monseky. Je to také velmi zajímavý eh, způsob těch transakcí, protože to dodává zase další vrstvu utajení, protože nevidíte, kdo všechno stojí za, přesně za těmi transakcemi. Ve Finsku policie to nezačala vyšetřovat. Nezdá se, že nikdo nevyšetřuje to praní špinavých peněz, přestože to eh, se dotýká tolika evropských zemí. Takže s tím musíme eh, pokračovat s těmito reportážemi. Oni s tím také pokračují a tady tak eh, to můžeme demonstrovat u švédských a italských společností. Potom jsem vám chtěla říct následující. U nás teď probíhá jeden případ u soudu, kdy finské daňové orgány tvrdí, že Panama Papers a naše informace eh, požadují, aby jsme jim to vydali, byly podle mě nejagresivnější ze všech těch ostatních daňových zpráv eh, v Evropě. Samozřejmě, že finská veřejnoprávní eh, společnost řekla, že ne, ne, prozradíte zdroje a nepředáte informace, takže teď to je u správního soudu v Helsinkách a sice to bude táhnout. Dlouho naši právníci říkají, že to rozhodnutí možná bude vyneseno příští léto, oni se potom určitě odvolají a tak dále, takže to se bude táhnout dlouho, ale je to velmi zajímavé, protože Finsko Eh, má eh, být na předním místě v eh, žebříčku svobody médií. Máme také, až dosud jsme tedy měli velmi silnou ochranu zdrojů a bude potřeba to sledovat. Tady mluvíme o investigativním žurnalistice, o ochraně zdrojů a nevím, proč by to se mělo měnit. A teď ještě na závěr té lekce z celého tohoto případu. Eh, je potřeba zkoumat ty, eh, to, ty vazby mezi klienty a zprostředkovateli, potom jsou to ty banky. Eh, těch vrstev utajování je v tom offshoreovém světě mnoho a všechny obchodní rejstříky na světě by měly být transparentní. A pak jsem chtěl ještě poukázat na ty soudní případy, kdy například v LuxLeaks jsou žalováni ti oznamovatele, to je absurdní a je to naprosté, naprostý skandal. Děkuji vám, paní Knus. A srdečně chci poděkovat všem i za vaše doporučení, která jste nám již přednesli. Máme několika minutový sklus. Podle programu jsme ale, nebo oproti programu jsme začali o 10 minut později, takže doufám, že budeme moci dotáhnout do konce i naše eh, diskusní kolo. My máme v parlamentu eh, pojmenované dva spolu zpravodaje. Je to kolega eh, Jepo Kofort ze sociálních eh, demokratů a pak pet, pana Petra Ješka z ALDE, ze skupiny liberálů. Oba Spoluspravodajové obdrží nyní slovo na maximálně pět minut. Prosím, pan Kofort jako první. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a chtěl bych také poděkovat srdečně všem našim hostům. Domnívám se, že je to velmi důležité zahajovací setkání výboru pana. Chci poděkovat novinářům a samozřejmě oznamovatelům za neunavnou práci na panamských dokumentech. Je to eh, skutečně statečná práce a podstata investigativní žurnalistiky. Vidíme, že je eh, tady skutečně eh, masivní Um, podnikání v oblasti daňových rájů, eh, perou se špinavé peníze, které se eh, um, používají eh, na nejrůznější zločiny. Zapojen je Putinův režim, Asadův režim, FIFA, bývalý premiér Islandu a další banky a tak dále. Moje otázka je, nebo vychází z toho, že všichni chceme změnit systém. Moje otázka na vás zní takto. Setkali jste se s nějakými právními překážkami nebo politickým tlakem ve eh, vaší investigativní práci? Myslím, že to je důležité vědět. My jsme měli v Lucembursku jeden eh, soudní proces po LuxLeaks a jaké mm, eh, úpravy legislativní by se měly změnit v oblasti praní špinavého, špinavých peněz, daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem. To je pro nás velmi důležité. Děkuji. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Kdo by chtěl odpovědět za novináře? Prosím. Kristofe. Děkuji za otázku. Pokud je o právní překážky a politický tlak, tak eh, musím eh, říci, že mluvím pouze jménem Belgie, nemohu mluvit za ostatní kolegy z jiných částí světa. Musíme si uvědomit, že svoboda médií je něco nesmírně hodnotného a Belgie má dobrou ochranu zdrojů a informantů a eh, mediální svobodu. My jsme nečelili žádným právním překážkám ani politickému tlaku ale určitě jsme zaznamenali, že právníci se snažili nás přesvědčit z různých důvodů nepublikovat články, které jsme připravovali, ale ehm, jsou zde kolegové z jiných částí světa, které mají méně demokratickou eh, pověst a pro ně je to někdy velmi těžká práce. Děkuji. Kolega eh, Kofort může ještě připojit další otázku. Děkuji. Chtěl bych se ještě zeptat eh, eh, novinářů, jaká eh, klíčová legislativa by se měla změnit v této oblasti boje proti praní špinavých peněz daňovým rájům a tak dále. My jsme tady zaznamenali i roli zprostředkovatelů, jak bychom to měli uchopit, jak bychom tomu měli čelit. Je zde něco, co bychom, čím bychom my mohli k tomu přispět, aby se to lépe podchytilo. K tomu se vyjádřila paní Steinová, možná, že by teď ráda něco doplnila. Ano, ďábel vězí vždy detailu e, a i tady je konkretizace obtížná, ale myslím, že v zásadě jde o onen obchodní model. Jde o to, že e, se jedná o obchodní e, model, kde zůstává příjemce nebo oprávněná osoba anonymní a dokonce je tím, s tím lákáno a je to dokonce legální. Ilegální se to stane teprve poté, když se s tím něco ilegálního provede. A ten obchod, to podnikání je skryté, eh, není rozpoznatelné a proto se vlastně Teteli v tomto eh, typu podnikání ehm, kriminální eh, pachatelé bok po boku s normálními subjekty nebo možná bezúhonnými subjekty. Pan předseda nemluví na mikrofon. Prosím, máte ještě jednu možnost, jedné otázky. Děkuji, budu velmi stručný. Uh, jsem velmi rád, že eh, eh, mnozí se zmínili z vás, zmínili o evropských bankách a proto bych se chtěl zeptat, do jaké míry kooperují banky a jejich pobočky s vámi, to znamená, eh, jak vám přispívali k práci, protože je velmi důležité pochopit, že zprostředkovatele, tedy banky, mají zde také určitou roli. Ehm, bylo, našlo by se něco, v čem by se mohla jejich práce ještě vaší přizpůsobit, a aby se stali ještě více kooperativní pro vaši práci. Slyšíte mě, prosím? Ano. V případě Nordei Eh, tak její dopad eh, ve skandinávských zemích byl velmi eh, silný. Ve Finsku například několik politických stran, odborů, organizací, soukromých osob ehm, vlastně odešlo nebo rozpustilo své účty u Nordei. Takže Nordea to skutečně brala velmi vážně, proběhla tam i mm, vnitřní prověrka v Luxembursku také. Takže ta publicita skutečně způsobila mnohé a začalo se to brát velmi vážně vážně. Eh, předtím eh, mm, jsme měli určité problémy ve spolupráci s nimi, ale poté, co poznali, jak je to rozsáhlé, jaký to má silný dopad a že lidé eh, se skutečně rozlítili tímto skandálem, tak to mělo silný dopad a myslím, že teď to skutečně berou vážně. Mohu ještě něco dodat? Pan předseda opět nemluví na mikrofon. chtěl bych ještě doplnit z perspektivy eh, švýcarské. V naší zemi došlo k určitému posunu a když se na to podíváte v čase, eh, zjistíte, že většina offshoreových společností eh, byla založena v letech 2005 až 2007 ve snaze vyhnout se Evropské směrnici o úsporách. Tenkrát eh, vlastně eh, bylo založeno nejvíc podniků, ale v eh, posledních dvou, třech letech se to všechno přesunulo do rukou právníků a ti jsou mnohem méně regulovaní než banky a mají méně zkušeností. Takže já bych zdůraznil, abyste nepřehlíželi roli právníků. Děkuji, pane Cílmane, a jako další má slovo zpravodaj. Well, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pochválit eh, všechny eh, novináře, kteří jsou zapojeni a eh, chtěl bych také pochválit a zdůraznit mm, váš duch spolupráce a osobní zdrženlivosti. Chtěl bych obrátit pozornost na rozsah problému. Jsou panamské dokumenty a e, další odhalení pouze špičkou rozsáhlého ledovce? Jaký je v podstatě objem e, celého problému? E, neptám se tím pádem nutně na to, zda pracujete na dalších takovýchto případech, ale přesto. Dále, pokud jde o mm, vyhýbání se daňovým pohy povinnostem. Myslím, že systém toho vyhýbání se je víceméně stejné. To znamená, máme tady podniky, zprostředkovatele, právníky. E, co je ale asi nejdůležitější, je, proč jsme se do této situace dostali, jaké jsou hlavní překážky e, toho, že nedošlo k výraznějšímu pokroku v této věci. Je to proto, že evropské vlády e, k tomu nepřistupují jako k prioritě, anebo protože nejsou schopny efektivně eh, zakročit proti daňovým rájům, anebo je stávající legislativa eh, nedostatečná. Paní Štajnová eh, již zdůraznila, že jádro problému Eh, jsou eh, offshoreové společnosti, jejich eh, anonymita a legálnost této anonymity a že asi bychom potřebovali lepší právní rámec. Eh, do budoucna, jak zajistit implementaci našich eh, budoucích doporučení. Budou nadále média vyvíjet tlak na vlády a parlamenty jako náš. Určitě si dovedu představit, že tady eh, mm, bude silná opozice, opozice těch, kteří mají podíl v tomto systému. Ano, děkuji vám. To byly již dvě minuty, byť to měla být pouze jedna. Mm, pro první otázku, kdo by chtěl odpovědět, paní Stein. Já se domnívám, že peníze si vždy najdou svou cestičku, stejně tak jako voda. A e, to je i důvod, proč se e, toho tak málo událo, protože v jednotlivých vládách, uvnitř vlád existují různé svářící se zájmy. To víte lépe než já. Jde také o to, aby podniky zůstaly konkurenceschopné a proto e, nevznikají tak přísná pravidla, jaká by byla zapotřebí. A myslím, že to, že je vůbec na mezinárodní úrovni možné vůči tomu postupovat i eh, vůči o něm fiktivním firmám, eh, to předpokládá, aby všechny země byly k tomu povinovány a zavázány takto postupovat. To by byl vůbec první krok. Děkuji, pan Strocik. Já bych chtěl ještě zareagovat na první bod eh, týkající se toho dosahu nebo rozsahu toho problému. My jsme teprve přednedávnem viděli v podkladech k těm bahamským únikům informacím, které neměly tak velký ohlas, ale přece jednom se týkaly 175 milionů tisíců firem. Ehm, takže téměř eh, první, v rozsahu první vlny panamského skandálu. Nejsou, eh, neexistují spolehlivá čísla stoprocentně, ale experti eh, vycházejí, že ta databáze Mossack Fonseca je vlastně Eh, roční objem. Eh, my jsme se dívali na časový rozsah 20-30 eh, let a dá se tedy očekávat, když toto je roční obsah nebo objem, kolik představuje 20-30 let. Děkuji. Ještě jedno doplnění. Jasné, že třeba podniknou legislativní kroky. Když se podíváme na těch 21 legislativních různých předpisů, ty by měli podnítit, aby celý ten proces byl transparentnější. Když se podíváme na veškeré jurisdikce, tak je třeba mít také veřejné informace, kdo je ředitel, kdo je majitel a tak dále. Myslím si, že je, to, že je třeba, aby byl vyvíjen také politický tlak na tyto státy, v nichž k tomu dochází. A základním kamenem k tomu je výměna informací. OECD už začala, jak všichni víme, Eh, z tohoto pohledu eh, postupovat, ale hlavní legislativní kroky, které je třeba eh, vykonat, ty musí být vykonány v jiných zemích mimo Evropa, ale Evropa tedy musí vyvíjet politický tlak. Děkuji mnohokrát a teď se dostávám k mluvčím frakcí a nejprve má slovo koordinátor EPP, pan Darius Osata, prosím. Ano, já bych také rád poděkoval pozvaným novinářům za to, že nám poskytli velice zajímavý a detailní obrázek eh, o této patologii, když to tak mohu nazvat. Já bych měl dvě nebo tři eh, stručné, rychlé otázky. Za prvé, jaké jsou hlavní mezery v evropském právu eh, týkající se směrnice potírání špatných praní špinavých peněz. Máme, eh, jaké jsou eventuálně mezery v těch směrnicích, které se snaží upravovat regulace daní? Eh, co by se mělo tedy napravit? Druhá otázka je, Členské státy dochází k tomu, že neimplementují příslušné evropské právo v této oblasti a v jakém rozměru eh, také eh, se účastnili eh, těchto patologických případů. Znamená to, že nedostatečně implementovali evropské právo ve svém státě. A nakonec víme, že tyto atraktivní faktory při zakládání schránkových společností, aby peníze šly do daňových eh, rájů, jsou nízké daňové sazby a anonymita. Eh, do jaké míry podle názoru našich hostů můžeme něco udělat na straně Evropské unie? Já vím, že tady potřeba vyvinout politický tlak a vyjednávat a všechno možné, ale v jakém rozměru můžeme udělat něco z naší strany, abychom dali povinnost občanům a společnostem registrovaným v Evropské unii, aby museli podávat zprávu o těchto aktivitách, ke kterým dochází prostřednictvím offshoreových firm v daňových rájích. Děkuji mnohokrát. Kdo by chtěl odpovědět, je to velice obtížná otázka Eh, kterou budeme možná schopni eh, zodpovědět až při závěru naší práce. Paní Štajnová, já bych tomu chtěla dát jenom informace. Ty napínavé případy i v případě Panamě Papers v Evropě, jako třeba ten islandský premiér, ten případ jeho to nestroskotalo na legislativních překážkách, to stroskotalo díky morálnímu aspektu. Když se ale teď podíváme na otázku, co by se mělo legislativně změnit, tak to jsou právě takové záležitosti, jako že je zapotřebí rejstříky, rejstříky musí být propojeny, výměna informací musí pokročit, všechny země se musí účastnit této výměny informací, ale i v rámci jednotlivých zemí musí být zabezpečeno, aby se dařila ta výměna informací, protože ne všude je to ten případ a na tom se podle mého názoru musí ještě pracovat. Děkuji mnohokrát. Prosím, pane Cílmane. Já bych tady zdůraznil dva body. V Evropské unie kdyby se eh, opravdu dodržovalo právo, docházelo by k méně případům. Za prvé prosazování práva Eh, je třeba mít rejstřík vlastníků, který tady ještě není. Když se podíváme na případ Kypru, vidíme, že vlastníci se tam vlastně vůbec nevyskytují a to se může změnit pouze v případě, eh, když jednotlivé státy budou silněji prosazovat právo. Za druhé, ochrana oznamovatelů. To je důležité zejména v případě eh, té aféry Panama Papers, ale to se může dařit odkrývat dál jenom v případě, že budeme opravdu chránit naše oznamovatele. Ano, jak řekl můj kolega, eh, transparentní rejstříky, to je nesmírně zajímavá, eh, nesmírně významná věc a větší spolupráce mezi daňovými úřady, například ve finském případu, místo, aby se atakovaly eh, sdělovací prostředky, měly by více spolupracovat, než tak, jak to dělají v současné době a měři, měli by více prošetřovat tyto případy. Děkuji mnohokrát, Darius. Ještě 45 vteřin na nějakou otázku či připomínku. Kdybyste měli připravit nějaký černý seznam zemí, eh, které by měly být prošetřovány, Eh, podle priorit v tomto ohledu, že prac fungují jako daňové ráje, nebo že nějakým způsobem jsou prostě zapleteni eh, do veškerých těch daňových úniků. Eh, jaký by byl váš návrh? My v tomto výboru musíme nějakým způsobem sorganizovat naše práce, musíme se soustředit pravděpodobně na země, kde tyto praktiky jsou běžné. Jaký by byl tedy váš návrh? No, může někdo na to ještě krátce odpovědět? Prosím. Dobře, jako téma jsme to zaznamenali. Děkuji mnohokrát a teď se dostávám k prvnímu mluvčímu SAD, panu Petrovi Simonovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Moje první otázka. Eh, vy jste hovořil o eh, zemských bankách eh, ve Spolkové republice Německo, kteří byli ve stovkách případů zapojeni do toho. Teď jste hovořil o tom, jak jsou zapojeni. Eh, v knize pana Obrmajera stojí, že Zemská banka eh, Bádenská Wertmerska v roce 2011 až 2013 tady také měla nějakou aktivitu. Máte nějaké informace, že by v jiných bankách docházelo k podobným procesům a máte také nějaké poznatky o tom, jakých zákazníků se to týkalo, protože zemské banky se starají o speciální klienty, například hospodářská podpora, hospodářská, eh, hospodářské subvence nějakým ekonomickým subjektům. Děkuji mnohokrát. Co se týče časového průběhu, tady mohu říct, že pravděpodobně máte pravdu. Máme poznatky o tom, Ono se to netýká jenom zemských banek, týká se to celá řad, celé řady jiných banek, bank, které jak si snížily své obchody. Já teď nejsem schopen k tomu říct si něco bližšího, ale každopádně dochází k případům, které jsme našli i u zemských bankovních ústavů. Týkají se banek, které byly zachráněny státem, ale to se stalo v nedávné době. Nehovoříme o době před 6-7 lety. Ten obchod nevypadá jinak než u soukromých bankovních domů. Funguje to normálně vždycky přes zahraniční filiálky, přes filiálky v Lucembursku, ve Švýcarsku a jedná se alespoň v případě HSH no, Severské, Severní banky o profáň, čistě světský soukromý obchod. U HSH máme e, určité specifikum, ty jsou velice aktivní v oblasti lodí, to je způsobeno historickou tradicí a oblast lodí v tomto offshore sektoru je velikým polem, velikou oblastí, eh, kde o tom jsme hovořili také v souvislosti se vyšetřování pana Papers v našich přednáškách. Tady to hraje kvantitativně také velkou roli obchod eh, v, lodi, v lodích či v rejdařském průmyslu. Děkuji vám mnohokrát. Doplnění nevidím tady někde. Petře? Moje druhá otázka na pana Cílmana týká se toho, co řekl, že eh, tady máme outsourcing due diligence, to znamená povinnost eh, pečlivosti hospodáře. Ve Švýcarsku nefunguje, protože tam je určitá díra, kde se můžu skrýt eh, a Eh, to mě vyváže z povinnosti due diligence. Mě by teď zajímalo, eh, v Evropské unii máme due diligence předpisy, například v legislativě proti praní špinavých peněz. Eh, zaobírali jste se nějakým porušováním práva s ohledem na velké banky, co se týče povinnosti dodržovat due diligence, která je jim ze zákona dána. Ano, je tomu tak, že pravidla GAFI počítají s tím, že advokát odpovídá za due diligence, i když eh, není pod to podepsán. Podle mezinárodních pravidel by to tak mělo být a také se to tak implementuje v Německu, ale ve Švýcarsku nikoliv. A to je ten důvod pro to, proč tady funguje Švýcarsko jako prostředník. V roce 2015 aktivních firm Mossack Fonseca v roce 2015, nehovořím o minulosti, 90% firm byly spravovány advokáty, nikoli v bankami, ty jsou z toho mimo. A takřka 90% těchto advokátů používá ty takzvané jmenované ředitele. Nenašli jsme žádnou německou kancelář, která by postupovala tímto způsobem. Většinou to jde přes švýcarské advokáty. To se extrémně soustředí na Ženevu. Nakonec se tam vyfiltruje jenom několik desítek jmen, ale je to vysoce ziskový obchod ale je to spíše otázka švýcarská. Švýcarska. Děkuji, Petře. Prosím. Já bych tomu velice rád řekli, eh, oznámil jeden případ, který jsme měli v Německu, jak to funguje. A sice máme banku v Hamburgu, kde jsme viděli více případů, eh, eh, které obcházely pravidla tím, že když ve firmě 25% držíte, tak musíte přeskoumat tohoto společníka. To je ta, ta regulace 25 plus 1, ale vidíme tam případy, kdy nějaký obchodník aby obešel toto pravidlo, není jediným společníkem a nebo společníkem s partnerem, ale jsou tam také jejich manželky a advokát. A v tom případě se těch 25 rozdělí a už e, se nemusí dodržovat toto pravidlo. To jsou případy, které se konkrétně v Německu staly. Děkuji mnohokrát, děkuji Petře. Ještě tři vteřiny. Děkuji. A jako další na řadě paní Birko Rounenlena eh, z EKR. Kiitos puheenjohtaja. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem novinářům za práci, kterou odvedli. A doufám, že ICIJ a jejich eh, Eh, jednotlivé organizace v tom budou pokračovat. Mám jednu otázku týkající se problémů, které se týkají přístupu k informacím a co by v tom Evropská unie mohla udělat. Panama Papers byl bezprecedentní únik informací o účtech a schránkových společnostech. Nicméně ty informace samotné nestačí. Potřebujeme také informace z národních a mezinárodních e, rejstříků a databází. A mě by zajímalo, jestli jste měli nějaké problémy s tím, jak vystopovat eh, vlastnictví a finanční informace v členských státech Evropské unie. Chci se ptat, jestli by se mělo něco udělat s transparentností těchto informačních zdrojů. Možná, že některé členské státy jsou na tom lépe než jiné, možná, že by se to mělo někde změnit. Ve Finsku se eh, teď projevuje snaha eh, eh, transparentně nebo zpřehlednit ty postupy jmenování zástupců společností a u nás by se to tedy rozhodně nějak už dál měnit nemělo. Mělo by to sloužit jako příklad i pro eh, další státy, s tím souhlasí i novináři na celém světě. Mě by zajímalo, jestli eh, eh, se vyznáte v tom našem systému transparentního vlastnictví ve Finsku. Kdo chce na to odpovědět? Paní Klus. Knus. Jenom velmi stručně a finsky tentokrát. Obchodní rejstříky jsou velmi důležitým zdrojem sami o sobě. A my víme, že ve Finsku teď eh, se objevují snahy, kdy se vlastníci snaží své, svá aktiva skrýt. Doufáme, že ten návrh zákona neprojde. Panamský rejstřík otevřený není. A proto všechny ty společnosti používají právě Panamu, protože tam ta transparentnost eh, u registrovaných společností zajištěna není. To eh, platí pro většinu těchto nových rájů. A nemůžeme to úplně posoudit globálně, protože se o tom vždycky dozvíme jenom v případě nějakého úniku informací. Chceš někdo něco dodat? Já si myslím, že by určitě pomohlo, kdybychom měli eh, ty otevřené rejstříky, například Panamě nebo na britských eh, Channel Islands, pro všechny ty advokáty a zprostředkovatele pro banky by to potom bylo mnohem obtížnější eh, skrývat své klienty. Nebo by ani neměli tu možnost je skrýt. Ale ta, kterou se musíme ptát potom je, jestli by to zabránilo některým transakcím na jedné straně můžete mít transparentnost, ale potom nesmíte zapomínat na ten aspekt vynucování nebo vymáhání této, eh, těchto pravidel, jinak to fungovat nebude. Děkuji. Eh, další otázka od paní Ruanen, ještě máte minutu. Děkuji, pane předsedo. Celá řada úniku dat prokázala důležitost eh, oznamovatelů. Máte představu, co by Evropská unie mohla udělat pro to, aby byli lépe chráněni? Ještě jedna otázka. Poté, co došlo ke všem těm odhalením, tak se chci zeptat, jestli dochází k určité únavě z toho, že už lidé ztrácejí zájem o všechna ta nová odhalení. Je něco, co by Evropská unie mohla udělat, aby to téma zůstávalo pořád aktuálně, aby se tyto případy pořád řešily? Kdo by na to mohl velmi rychle odpovědět? Paní Stein? Lucemburg je jedním z hledajících členů Evropské unie a víme, že tady jsou dva novináři, kteří byli v tom případě LuxLeaks obžalováni, jsou u soudu. To přece nemůže eh, se stát, aby ten veřejný zájem byl menší než to, co eh, se tady eh, dělá. Já si myslím, že je vždycky lepší chránit oznamovatele. V tom naprosto souhlasím, říká pan předseda. A teď Michal Tojro z ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, jako koordinátor ALDE poděkovat také všem novinářům za jejich práci. My požadujeme lepší ochranu oznamovatelů, to je důležitá věc. Je škoda, že pan Obrma je teď s námi není v kontaktu. Já doufám, že budeme moci eh, ještě s ním eh, vést dialog. Já mám otázku na pana Steina na pana Štorce, protože oni hovořili, že ti zprostředkovatele, například v Lucemburku, ale také v Německu nebo v jiných českých zemích, vytvářeli tyto struktury, nebo zprostředkovali vytváření těchto struktur. Máte informace o tom, jestli ten bankovní dohled tady fungoval dopřed, nebo našli jste nějaké stopy o tom, že by docházelo k porušování eh, evropského práva v tomto ohledu? A dále jste poukazovali na to, že tady došlo k nějakému osobnímu propojení mezi firmou Fosak Monseca a bank. Mohl byste potvrdit, že že nějaký rodinný příslušník, tedy syn jedné německé banky, pracoval pro Mossack Fonseca? a podařilo se vám hovořit s panem Jürgenem Bosakem. Mohli jste mu eh, položit tuto otázku? Děkuji. Pan Štrocek eh, je na řadě. Ta otázka byla asi na vás. My jsme s Jürgenem Bosakem nemluvili, nebo jenom písemně jsme s ním byli v kontaktu. My jsme informovali ano o tom, že jeden rodinný příslušník rodiny Mos Fonseca nebyl to ale syn, byl to synovec, který byl na stáži u jedné německé banky, ale byla to v její švýcarské filiálce. Mm, tolik víme dnes. A banka to ani nepopírala. A ještě k té první otázce bych chtěl říci, že si musíme představit, že tyto obchody, jak na straně bank, tak eh, u těch eh, zprostředkovatelů, u těch advokátů a tak dále, nebo na té straně Mossack Fonseky, eh, do určité míry v Německu v německých rukou tyto společnosti v těchto prodejích se angažují Eh, němečtí bankéři, kteří třeba studovali v Hamburgu a potom eh, šli do té Jižní Ameriky a potom eh, začali pracovat pro Mossack Fonseku. Například Dresden Bank, banka BS a další. To jsou lidé, kteří se znají, kteří například tam i s rodinami jezdí na dovolenou. Takže to není to jenom propojení eh, mezi kolegy, nebo to, že se někde potkávají na nějakých konferencích, ale například eh, ti zástupci Dresdner Bank eh, masivně přispěli k tomu, že Mosek, Fonseca v tom německém, německém mluvícím prostoru, tedy v Německu a Švýcarsku, hraje tak velkou roli. Děkuji. Ještě nějaké doplnění? Není tomu tak? Ještě Michal Tojer má minutu 20. Konkrétní doplňující otázka. Eh, mluvili jsme o tom eh, bankovním dohledu. Vy jste se teď eh, zmiňoval roli bank. Paní Knus mluvila o tom modelu karuselovém. Zmiňovala tři země, které jsou členy EU. Selhal tady bankovní dohled, a nebo to nebylo protizákonné? Děkuji. Kdo z novinářů bude chtít eh, nebo bude moci odpovědět, kterou bychom asi měli položit evropským orgánům? Eh, paní Stein. Já bych to zodpověděla takto. Bankovní dozor eh, na nás způsobila tak, jako kdyby neměla vždy dobrý přehled a i na novinářské otázky eh, nebyla eh, tak, do, tak transparentní, jak bychom si to my byli bývali představovali. Ale možná, že mě pan Štrocik ještě eh, doplní. My jsme hovořili s zástupci německého dohledu nad bankami a Eh, roli hraje, zdali eh, eh, můžete bance předložit workflow, to znamená pracovní postupy, řízení zákazníků, obchodu, due diligence. Jde o to, zda si tedy můžou zaškrtnout zaměstnanci bank určité kolonky v dotazníku a neskoumají to hlouběji. Nes mají funkčnosti a myslím, že to není dostačující. Toto jsme zjistili, takovýto nedostatek jsme zjistili v Německu. Děkuji, tak to je určitý záchytný bod pro naši další práci. Dalším je zástupce GUE pan Stelios. Já myslím, že je velmi důležité to, co nám novináři, všichni novináři řekli, totiž všichni zdůraznili roli oznamovatelů a to, že konečně je musíme chránit, co by Evropská unie. Musíme také ocenit osobnosti, jako eh, ti, kteří se zasloužili o LuxLeaks a neodsuzovat je a nepřispívat k tomu, aby byli trestáni. Musíme eh, ocenit lidi jako eh, Snowdena a další, kteří vlastně tady otevřeli pole působnosti pro oznamovatele v moderní době, v posledních letech. Já bych se chtěl zeptat všech novinářů, kteří nám zde podali svá svědectví. Víte, v Evropském parlamentu jsme přednedávnem, ne všichni, ale hlasovali jsme o ochraně obchodního tajemství. A nyní bych se chtěl zeptat, zdali máte nějaké návrhy k právům novinářů na Um, investigativní práci v takovýchto eh, tématech. Um, o čem nebo jakým, abychom eh, usnadnili vaši práci, abychom přispěli k transparentnosti, abyste vy um, dosáhli lepších výsledků. Pan předseda nemluví na mikrofon. Možná by se zde nabízel jeden prvek, který bychom mohli ještě eh, vnést do debaty a eh, sice ehm, kódování eh, neboli digitální podpisy, což je velmi důležité pro investigativní práci, šifrování Eh, vy víte, že eh, my v rámci eh, Združení investigativních novinářů také spolu komunikujeme zašifrovaně. Není to černobílý příběh, jestliže oznamovatele nás chtějí kontaktovat tak, aby nezanechali žádné stopy, abychom také my mezi sebou, novináři mezi sebou bez účasti třetích mohli komunikovat, pak je také ono šifrování důležité. Děkuji. Máte, pane kolego, ještě doplňující otázku? Chtěl bych eh, se zeptat pana Klerikse, který řekl, že typickou odpovědí na každý dotaz bylo, že postupujeme podle práva. Já bych se chtěl zeptat, zdali si myslíte, že právní předpisy by se měly změnit tak, aby ten celý systém se eh, zpřehlednil a rovněž tedy, aby to přispělo k usnadnění vaší práce. Děkuji, pane Klerixi. Jak jsem již upozornil, hlavní eh, právní předpisy, které se musí změnit, se týkají ehm, eh, předpisů uvnitř daňových rájů. Ehm, tam je tedy zaručena anonymnost a tam se musí věci změnit. Uvnitř Evropy je důležité, aby každý členský stát eh, měl dobré záruky pro ochranu zdrojů nebo informantů eh, novinářů. Belgie v tomto ohledu je poměrně dobrým příkladem. A pokud je o oznamovatele, Jedna věc je chránit je před eh, soudním stíháním posléze a druhá věc je podívat se na budoucnost jejich životu, na jejich budoucnost. Představte si, že jste oznamovatel, eh, ztratíte ale práci v podniku, ehm, kde působíte a eh, stanete, přistanete na dlažbě. Takže jak se potom uchytíte dál, jaký bude váš další život, postup, i to je výzva. Děkuji. Další kolo eh, otázek Sven Giegold eh, za zelené. Děkuji, pane předsedo. My věříme, že eh, tento vyšetřovací výbor je velmi dobrou cestou, jak pročistit tuto síť globální ekonomiky. Čas často se požaduje ochrana oznamovatelů, ale stále ještě to chybí. A na adresu Žana Kloda Junkra bychom, eh, bych chtěl říci, nepotřebujeme další konzultace o ochraně oznamovatelů. Potřebujeme legislativní návrh a sice okamžitě. A dnes eh, v poledne na tiskové konferenci eh, představíme nástroj EULIX. To umožní oznamovatelům, aby eh, nám anonymně a bezpečně zasílali informace o zneužívání moci, diskriminaci, porušování zákonů v evropských institucích, členských státech a soukromém sektoru. A moje otázka na novináře je tato. Z Finska, Belgie a Švýcarska jste si uvědomovali, uvědomili případy eh, porušování právních eh, předpisů eh, v podnicích, ve správě ehm, veřejné a tak dále. Byli jste toho svědky? Děkuji. Kdo začne? Jak jsem již uvedl, mohu hovořit pouze za svou oblast investigativní práce. Zaznamenali jsme porušení práva například na Kypru, kde příjemci nebyli jmenováni, tam jsme s tím konfrontovali ruské banky na Kypru a, a oni nám řekli, to je nesmysl, mírně řečeno nic jiného na to neodpověděli. Takže je zde naděje, že bychom tam mohli ještě hlouběji eh, pátrat a eh, tuto věc eh, prošetřit. Já se domnívám, že v roce 2008-2009 bylo ještě trestným činem, když jste nejmenovali nebo nebyl jmenován příjemce a někdo mohl být také potrestán, když uvedl eh, falešného příjemce. To je zločin a musí to být potrestáno eh, veřejně, jinak se nic nezmění. Musí být jmenováni skuteční příjemci nebo majitelé. Paní Knuc, v případě praní špinavých eh, peněz v Mecu se stalo to, že manažer byl propuštěn, ale policie nevyšetřovala ten případ dál bylo to podivné, protože asi si mysleli, že je to něco, co se stalo v Rusku, protože ten člověk byl Rus a byl to jakýsi střed mezi právními systémy, ale je podivné, že k tomu došlo v Evropě a nikdo to nevyšetřoval. A porušení eh, právních předpisů. Tak například, když hovoříme o ochraně zdrojů, jak jsem již uvedla, do Teď ve Finsku je to přísné. V případě závažného trestného činu ehm, potrestaného šestiletým odnětím eh, svobody. Mm, k tomu zatím eh, ještě nedošlo, ale je nutno skutečně zpřísnit ochranu zdrojů ve Finsku. Další doplnění, pan Klerix. Ještě bych chtěl poukázat na rozhovor, který jsem eh, vedl eh, s Europolem během vyšetřování panamských eh, dokumentů. Vedoucí zpravodajské jednotky řekl, že většina finančních nebo vyšetřování finančních případů se vztahuje k offshoreovým firmám. Takže prosím, pozvěte do eh, výboru eh, vašeho výboru eh, také zástupce orgánů činných v trestním řízení, protože oni vám mohou přesněji pojmenovat, která které právní předpisy se porušují. Pro nás novináře to není tak snadné. My můžeme napsat to, co vidíme, co jsme zjistili, ehm, to, mm, ty důkazy černé na bílém, ale eh, je spíše úkolem ehm, státních zástupců, advokátů a orgánů činných eh, v trestním řízení, aby poukázali na mm, zákony, které byly porušeny a pojmenovali eh, trestné činy, mm, kterých se tito lidé dopustili. Děkuji. Eh, máme ještě několik málo vteřin, ale pokračujeme dál. Pan David Coburn, FDD, má slovo. Děkuji, pane předsedo. Je to velmi zajímavá diskuse, ale je to něco, co tady probíhá již mnoho eh, let. Není to nic nového pro nás, alespoň ne pro eh, podnikatele. Jedna věc, kterou bych se chtěl zeptat novinářů. Eh, totiž já bych chtěl, aby praní špinavé, eh, špinavých peněz bylo zpřístupněno pro oznamovatele, ale eh, oznamovatele jsou důležité ale kdokoliv může eh, přijít a požadovat eh, utajené informace. Eh, když ale podléhají ochraně, tak je nelze sdělit je tady určité riziko. Samozřejmě vždy vás ještě může poté zaměstnat Evropská unie. Určitě i zde mezi námi je celá řada oznamovatelů ale jde o to, jak to uchopit. E, musí určitě existovat určitá finanční ochrana. Děkuji, kdo by chtěl odpovědět, paní Stein. Ano, myslím si, že není možné, že nejde o to, abychom legalizovali nějaké tajemství, ale podívejme se například Lucemburska. Teprve po zveřejnění LuxLeaks dva novináři byli obžalováni a bylo jasné a, někde, a bylo, bylo jasné, že, se, že oni konali v zájmu evropské veřejnosti a to, co získali za poznatky, to je zajímavé pro každého Evropana, který platí daně. A proto si myslím, že tady je naprosto zjevné, že je to zvrácené že ti to tři, čili dva novináři a jeden vysoborou eh, se odstli před soudem. Děkuji, prosím. Klíčové slovo je velice jednoduché. Je to veřejný zájem. Tečka. Je to veřejný zájem. Evropský soudní dvůr eh, pojednával několik případů, eh, které se zaobíraly právě tímto významným tématem. Není tomu tak, že každé tajemství musí, muselo být odhaleno na ulici. Musí tam hrát roli veřejný zájem. Vidíme, jak to vypadá v případě LuxLeaks a Panama Papers. To by mělo být možné. Děkuji, pan Štroci. Ne, nechcete už hovořit? Takže prosím, máte nějakou dodatečnou otázku? Prosím, mikrofon, mikrofon. Omlouvám se, bylo to velice zajímavé, děkuji. Já eh, se obávám, že bychom tady mohli zneužívat nebo rozšiřovat nějaké zájmy. Neslyšeli jsme poznámku z publika. Ale strká se nos do nejrůznějších zemí. Je možn... jak to vypadá eh, eh, s tím, abychom mohli hledět na prsty mnoha, abychom mohli pracovat eh, s pomocí iž takzvaných špionů v uvozovkách. Kdo by chtěl odpovědět? Pan Cílman. E, to je, e, máme tady Offshore Leaks, e, LuxLeaks, Švýcarský Leaks, Panama Papers a když eh, jsme přišli na to první, myslím si, že, bych, že by každý se měl podívat sám na sebe. My bychom tu nebyli. Každý z nás eh, zkoumá nové případy a je nesmírně důležité, aby tady došlo k vytváření úpravů, i když, úprav, i když někdo je osobně proti tomu. My neregulujeme průmysl offshoreový. Je to trošku jako divoký západ a rád bych zdůraznil, že třeba Mm, e, my se nedíváme jenom na daní, my jsme našli také zneužívání, objevujeme zneužívání dětí, teroristy. Mm, e, a teď tady, my se vždycky zaobíráme velkými kriminálními případy a tady je nutná regulace. Děkuji mnohokrát. A teď za ENF paní Kapel, pan Coburn. Máte ještě 30 vteřin. Promiňte, paní Knus ještě chtěla k tomu něco říci. Eh, velice stručně eh, eh, k vaší otázce o tom pronikání informací. Je to ta veře, ten veřejný zájem, tak jak to řekli moji kolegové, to je to klíčové slovo, proto je tak významné pro investigativní novináře probírat, probírat se tímto líkem. Vy to nemůžete dát jenom na internet, to je něco, eh, o čem musíte přemýšlet. Jestli chcete, aby tady byla nějaká stránka, kam by, jako v rámci Evropy, kdo by měl procházet tímto materiálem. Je pro nás tedy důležité, abychom našli ty významné příběhy pro veřejnost, ale nikoliv to tam dát úplně všechno. Děkuji mnohokrát paní Kapl za e NNF. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové z Mezinárodního združení investigativních novinářů, vám se podařilo odhalit největší skandál v finanční oblasti. Máte 11,5 milionů dokumentů, které jste zveřejnili, 214 tisíc schránkových firm. A e, pan, e, e, a chci vyjádřit i velikou poklonu panu Snoudnovi. Vám se podařilo tak trošku probudit vědomí evropských občanů a nejenom evropských, že daňové uniky a daňové podvody jsou velice vážnými tématy, do kterých se je třeba pustit. Rozpočet Evropské unii, tady máme 700 miliard eur, které nám unikají na základě daňových uniků či daňových podvodů. A k tomu se děje, to se děje hlavně na mezinárodní úrovni. Evropská úroveň se pokoušela rozvíjet opatření ve třech balíčcích. Už se hovořilo jak význa, o tom, jak významná je transparentnost, automatická výměna informací, takzvaným eh, country by country reporting. Dalším důležitým bojem je mít efektivní daňové systémy a daňové systémy uh, udělat takové byly spravedlivější. Už se dnes častěji hovořilo o tom, že je třeba potírat to na mezinárodní úrovni. Máme tady také eh, plánované aktivity OECD a na setkání G20 bylo řečeno, že je třeba aby OECD vytvořila seznam zemí fungujících jako daňové ráje. Největší daňové ráje jsou Velká Británie, Švýcarsko a USA a to jsou členové OECD a ty by měly být na, také eh, na tom seznamu. Já bych se ráda zeptala kolegu, eh, panu novinářů, považovali byste za vhodné vytvořit takovýto seznam a eh, nebo byste Eh, řekli, že třeba prosazování práva v těchto jednotlivých konkrétních zemí musí být eh, intenzivnější. Eh, v rámci zřízení výboru taxi se navrhlo vytvořit etický kodex pro bankovní domy a daňové zprávy. Eh, a možná, že pan Strocik by mohl k tomu eh, říci, zda toto by stačilo, nebo stačil by tedy takový etický kodex, anebo je třeba daleko silnější prosazování práva, které by šlo dále, než to máme dnes. Vy jste to přetahlo místo jedné minuty, dvě minuty čtyřicet. Kdo chce odpovědět jako první? Pan Štrocik? Já bych začal tím, protože je to tak čerstvé teď. No, oni, exi- oni existují zákony eh, týkající se taky compliance eh, a due diligence a mm, zároveň existuje důvod, proč vidíme, že německé banky se svými choulostivými obchody eh, jdou rádi do, Švý, rádi do Švýcarska nebo do Lucemburku nebo na ostrovy. A teď, když by se představoval eh, etický kodex, no jak by asi vypadal? Eh, my jsme připravili něco, kdyby se připravilo něco dobrého, tak by to vedlo k tomu, že tyto obchody poplynou eh, do jiných zemí, kde ten etický kodex by nefungoval. To jsme viděli i v minulosti že jako velká banka nehraje, pro velkou banku nehraje nějaká hranice země vůbec žádnou roli. Hmm, eh, kdybychom chtěli eh, pronásledovat, kdybych oni, když oni chtějí provozovat ty obchody, tak vždycky nějakou možnost najdou. Eh, pane Cílmane, jistě by bylo dobré sestavovat takové černé seznamy ve Švýcarsku roku došlo k velkému pokroku, zejména v oblasti bank. Začíná to fungovat slušně. Máme ale velký problém s regulací advokátů. Eh, pro ty platí doporučení mezinárodních finančních vyšetřovatelů eh, ty, tam ty regule jsou přísné, ale kdyby, a kdyby se je podařilo prosadit, byli bychom daleko dále. Ale co je také zapotřebí? Podívejme se na Kypr a na Švýcarsko a v té souvislosti vidíme, jak důležité je hovořit o těch dírách v legislativě. A vidíme, že ten obchod se eh, přenesl na advokáty. Není možné celé roky naspátek regulovat banky, které v podstatě už opustily ten obchod, ale je třeba jít tam, kde se aktuálně něco děje. Děkuji politika většinou funguje směrem dozadu, až zpětně, to je náš největší problém. A teď je pan Luděk Niedermayer, prosím. Děkuji. E, já bych chtěl poděkovat vám všem za to, že jste dnes sem přišli a doufejme, že se podaří ten e, systém zlepšit pro všechny nás. Teď jsme na začátku celé této debaty a myslím, že i v příštích měsících budeme odhalovat nové souvislosti a budeme ten problém chápat lépe. Musíme si uvědomit, co je podstatou tohoto jevu, nejenom proto, že se to všechno dělo e, za našimi zády, ale měli bychom si uvědomit, že někteří lidé mají velmi zajímavé částky ve velmi zajímavých e, místech a musíme se snažit pochopit, e, o co přesně tam jde. Já bych chtěl položit dvě jednoduché otázky. Nejprve srovnání mezi Panama Leaks a LuxLeaks. V případě no, LuxLeaks to bylo relativně jednoduché, tam to byly firmy, které měly agresivní plány, jak se vyhnout placení daní, což bylo umožněno eh, nedostatečnou legislativou, tak eh, v případě Panama Papers je to mnohem komplikovanější, protože tady jde o jednak zákonné, ale také nezákonné věci, praní špinavých peněz, a samozřejmě to má celé i velmi velkou morální dimenzi. Já se chci ptát, jestli souhlasíte s tím, že je v tom velký rozdíl, že Panama Leaks je mnohem složitější jev. A potom druhá otázka, myslíte si, že hlavní smysl těch aktivit, které vy popisujete ve vašich zprávách, je v podstatě eh, Eh, ukrývání výnosů z trestné činnosti, anebo je to pouze vyhýbání se eh, placení daní eh, ze strany bohatých jednotlivců. A nebo jsou to sice zákonné, ale pořád velmi pochybné aktivity, které umožní některým lidem převádět své peníze z těch vysoce regulovaných právních řádů, jako je Evropská unie nebo Spojené státy, do jiných zemí. Děkuji, paní Stein. Myslím, že jde tady o naprosto odlišné věci a to se také vyjasnilo. Tady jde o zprostředkovatele, eh, kteří eh, pracují pro své zákazníky, kteří by rádi ušetřili na daních, ale eh, může se to dotýkat i kriminálních, tedy trestních věcí a transakce, které je potřeba ukryt. Co se týče ještě toho srovnání, tak v případě Panama Papers eh, to nemusí být eh, nutně složitější, vzhledem k tomu množství těch eh, informací. A to, tu práci možná trochu usnadnilo, než v případě LuxLeaks. Ta konkretizace ano se týkala těch nedostatečné daňové legislativy, tím, co v případě Panama Leaks to bylo mnohem různorodější, protože tady šlo kolikrát i o politiky, kteří mezi tím už v politice nejsou aktivní, a nebo to mohly být i e, důvody, které potom vedly k jejich odstoupení. Dnes je to jádro spíše v té morální oblasti, je to mnohem e, více vrstevnější. A je dobře to proskoumat právě, abychom si uvědomili, co je možné udělat pro to, aby tyto obchody skončily. Pan Klerix? Já souhlasím s Julií, že LuxLeaks bylo v podstatě mnohem komplikovanější. Já nevím, jestli někdo si přečetl to soudní, eh, nebo ta, ta daňová rozhodnutí a to opravdu je velmi komplikované, složité. Eh, bylo obtížné jenom si uvědomit, o co tam vlastně šlo v těchto tajných daňových rozhodnutí. Zatímco Panama Papers podstatě se odvíjí od velmi jednoduchého principu. Ano, já chci být skrytý, utajený, nechci být spojený s tímto bankovním účtem nebo s těmito penězmi, které mají nějaký původ. A proto vytvořím nějakou anonymní společnost a tím pádem o mě nikdo se nic nedozví. A tady je to tedy velmi jasné, eh, ty důvody, které k tomu vedly. Pro jaké účely se to potom eh, eh, používalo, pro té zákony nebo nezákony? Chtěl bych citovat eh, bývalého ředitele Belgického úřadu pro, praň, pro boj proti špinavých peněz. On říkal, že nikdy nepotkal nikoho, kdo by se založil offshoreovou společnost, aby jeho záležitosti byly transparentnější. A o to tady jde i když to používáte pro nějaké legální účely, tak pořád chcete něco skrýt a někdy, možná protože jsou legitimní důvody, třeba od, eh, chcete něco schovat eh, před eh, vaším obchodním partnerem, který nesouhlasí s nějakou vaší obchodní strategií a tak, a nemusí to vůbec být nezákonné. Nebo můžete skrývat něco, protože se rozvádíte, nebo chcete něco utajit před svou budoucí bývalou manželkou. A co vidíme eh, u prakticky všech těchto obšerových společností je, že slouží k tomu, aby se něco utajilo. K tomu eh, v belgickém případu tam to byl nějaký historický důvod něco skrývat, nebo těch důvodů byla celá řada. A teď se dostáváme k, Anna, k Aně Gomeš na sociální demokraty. Děkuji za to, že jste sem všichni přišli. Mám následující otázku. Nosak Fonseca má být no, první z těch společností, které eh, provozují tyto eh, tajné offshoreové struktury ve spolupráci s našimi bankami, bez těch eh, bank a právníků a finančních konzultů by to asi nebylo možné. Ale mohl byste nám říct něco víc o tom, jestli pracujete i na těch dalších velkých podobných společnostech. A potom se chci tady, jestli jste tady identifikovali nějakou souvislost s těmi daňovými amnestiemi, které byly eh, vyhlášeny v některých členských státech EU. A zda i to sloužilo k praní špinavých peněz z těch daňových rájů. jestli to byly výnosy z peněz, které byly utajeny před daňovými úřady, nebo to byly peníze pocházející z korupce, nebo z organizovaného zločinu. Jestli tady je nějaký způsob eh, eh, pravidelně probíhalo. Jestli eh, se to tak využilo, například v Portugalsku proběhly tři daňové amnestie v roce 2005, 2010 a teď 2012 s požehnáním trojky. Víme, že Portugalsko bylo pod tím záchranným programem. Chce se tedy ptát, jestli jste něco takového přešli, nebo jestli bychom to my měli zkoumat. Děkuji. Ano, složitá otázka pro novináře. Možná, že je to i otázka, kterou bychom měli položit komisi a členským státům. Kdo na to bude chtít odpovědět? Já, Herr Štrocek. Pan Štrocek? Já se mohu pokusit odpovědět na to poslední část eh, vaší otázky, co se týče Německa. Tam došlo k eh, rozhodnutí na základě mm, obžaloby jednoho daňového nebo jedné osoby, která se vyhýbala placení daní. A myslím, že tady u těch Panama Papers jde o jinou cílovou skupinu, tady jde spíše o někoho, kdo eh, se snaží vyhnout tomu dohledu a se svým právníkem eh, nebo s bankéřem je o krok dál a e, začnou, rozhodnou se něco takového podniknout. Nemám tom, o tom nějaké přesvědčené argumenty, ale myslím si, že jsou to e, e, kolikrát lidé, kteří třeba nějakou dobu měli tajné konto ve Švýcarsku, kteří e, to ještě e, nedeklarovali. Chcete někdo doplnit, e, paní Stein? Nebo k té první části. Já si myslím, že bychom eh, spolupracovali i s, rádi s kýmkoliv, jakoukoliv advokátní kanceláří, ale to není nic nového, to je pravda. Ta struktura vůbec není nová. A tyto úniky informací nám umožňují nejenom ty věci konkrétně eh, popsat, ale také eh, vytvořit tu pozornost pro to, nebo získat pro to veřejnou pozornost, protože tady jednak dochází k porušování předpisů a je to vůbec přílož, příležitost eh, o tom eh, psát reportáže. Nejde na základě jenom několika málo eh, údajů od nějakých právníků psat, napsat dobrou reportáž. Jak jsem říkal, tu první část otázky budeme probírat s příslušnými orgány během naší práce. Souhlasíš? Ano. A teď Konstanz Le Grip z EPP. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, nejdříve novinářům, kteří přijali naše pozvání a kteří tady měli eh, své prezentace, které nás velmi zaujaly a které také mnoho věcí osvětlili. Já myslím, že většina z nás už teď chápe, jak eh, postupy, jaké transakce tady probíhají v tom obchodním světě a jak dochází k podvodům s daněmi, jak dochází k praní špinavých peněz. Víme, že se na tom podílí baňový, eh, bankovní sektor, který využívá ty utajované společnosti, offshore struktury, že je tady značná část toho zahalena nebo utajena. Eh, myslím, že už tady bylo řečeno mnohé o tom, jak na tom je například evropská legislativa, kde jsou ty mezery, kde by se to mohlo zlepšit, eh, co by se mělo asi doplnit. O tom už tady řeč byla, nebo se na to ptali mý kolegové. A Eh, naše pozvání už na to odpověděli, ale já mám jednu otázku. To se týká eh, informačního systému. Vy jste také, pane předsedo, připomněl, že je eh, důležitá role toho systému varování. Mě by zajímalo, jak přesně by to mělo probíhat. Jestli byste mohli formulovat jak přesně by měli být chráněni tě oznamovatele eh, korupce nebo těchto případů. Děkuji. To téma už jsme probrali, ale zdá se, že je to asi nejdůležitější eh, otázka. Pan Cílman, zvedal jste ruku. Myslím, že asi už není tolik co dodat k tomu, co bylo řečeno. Eh, s tím, že by se měly měnit nějak zákony. Bylo by dobře, kdyby to bylo přísněji trestáno, to je asi první krok. Ale bychom také zapomínat na to, že jde o otázku transparentnosti u těch oznamovatelů. To s tím spolu souvisí. Pokud eh, má někdo reformovanou firmu na Britských Panenských ostrovech, tak a kdybychom o tom měli ty informace, tak bychom nepotřebovali ty oznamovatele. A mělo by tedy dojít k Eh, zpřesnění těch zákonů, aby tyto lidé potom nemuseli jít do vězení. Ale jde tady hlavně o transparentnost a potom o to vymáhání. V tom eh, případě by to bylo mnohem obtížnější dělat eh, ty věci v takovém rozsahu, jak jsme to teď viděli u Panama Papers. Děkuji. Poté, co Dánsko koupilo CD s informacemi o dánských daňových poplatnících a dělali to i jiné státy, tak bychom se eh, měli nově zabývat i tou otázkou ochrany eh, oznamovatelů. Máte nějakou doplňující otázku, ani kolegyně? Nemáte? V tom případě eh, jsme vyčerpali seznam řečníků za jednotlivé politické skupiny. Teď nám zbývá ještě několik málo minut a já bych chtěl poprosit tlumočníky, jestli by možná, možná mohli maximálně o 10 minut pracovat déle. Máme sedm jmen v rámci Catch the Eye Každý bude mít maximálně jednu minutu, 30 sekund na odpověď, Bent Luke, potom Fabio Di Massi. Scott Caro, Pitikainen und dann Herr Borgezzo, Matt Kasi and Nienhüsen, Frau Nienhüsen. Steht auf meiner To jsou tady lidé, kteří jsou na seznamu řečníků, tím to musíme uzavřít a já dávám eh, slovo Bernovi Lukovi. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka se týká pana Cílmana. Pokud jsem vás pochopil správně, řekl jste, že výbor by se měl soustředovat na eh, právníky, právní firmy, protože jsou méně přísně regulovány než banky a eh, tedy to podnikání probíhá právě v tomto méně regulovaném sektoru. Ehm, hovoříte nyní o právnicích v Evropské unii, anebo hovoříte o právnicích v Švýcarsku nebo eh, mimo, tedy v jiných zemích mimo eh, jurisdikci EU a eh, jaké úpravy máte na mysli, které by byly relevantní pro banky a právní firmy, buď uvnitř EU, anebo vně EU, které by tedy tam nesahaly nebo nedosáhly. Mohli byste skonkretizovat, co si představujete a v čem by mohl tento parlament legislativně přispět, aby mohl silněji zasahovat do oblasti, která která je méně eh, regulovaná. Děkuji. Pan Silman, děkuji. Já ehm, druhou část otázky eh, předám dál, ale ve Švýcarsku je tomu tak, že eh, právníci mají takzvanou samoregulaci, to znamená sami na sebe dohlížejí. Není to jako bankovní dohled. Je to méně profesionální typ dohledu, který podle odborníků má velké díry a mezery. Tam musíme začít. Ve Švýcarsku se mnoho ehm, neděje v tomto smyslu, ale ale to je i velká výzva eh, i v případu Mossack Fonseky, kde vlastně se působí eh, ze Ženevy zejména. Nevím, jestli se něco už děje v tomto ohledu ve Švýcarsku, nevím, ale pokud jde o Německo, tak nevím, jak je tam situace upravena. Možná, že kolegové eh, z Německa by nám odpověděli. Ano, prosím o stručnost. Takže velmi krátká odpověď Dle eh, mých zkušeností a mm, v Německu je role, eh, eh, role právníků nemůžeme hodnotit tak, jako roli bank podle práva. Děkuji Fabio Di Masi Gue. Eh, jako poslanec Hamburku mám eh, otázku na eh, německé kolegy. Než jsme opět se podívali na množství špinavého prádla, ale mm, já bych se zaměřil na zákonodárství. Považujete za užitečné, aby v novém návrhu zákona proti praní špinavých daňových eh, peněz eh, eh, byli ustanoveni takzvaní nominální ředitele. To znamená, mm, mm, že si myslím, že podnik by měl být to sám pojmenovat toho ekonomického příjemce a e, e, jelikož se počítá s černým seznamem pro e, daňové podvody, domníváte se, že USA s Delaware a Nevadou by také měly být na seznamu. Domníváte se, že je užitečné snížit prahové hodnoty z 25 na 10 to znamená, už nebudeme potřebovat 10 bratrů, ale pouze 5. Kdo chce zodpovědět? Paní Štajnová, stručně bych na první otázku řekla ne, druhou ano a třetí ne. Perfektní, paní Štajnová. A my z toho vyvodíme eh, eh, závěry. Paní Molly Scott Caro, děkuji, pane předsedo. Jsem skutečně šťastná, že jste mi eh, dali čas jako britské poslankyně, která stoprocentně věnuje svůj čas eh, boji proti daňovým eh, rájům. Když jsem se poprvé podívala na panamské dokumenty jako Britka, tak jsem byla zaskočena, že na britských panenských ostrovech je zaregistrována Eh, zaregistrováno velké množství eh, britských podniků, představují polovinu uvedených na seznamu. Sdílíte tedy eh, můj dojem, že Británie je tady v centru pozornosti a dochází zde tedy k určité převaze britských subjektů a za druhé, domníváte se, že transparentnost a e, lepší přístup k informacím nám e, pomůže identifikovat klíčové hráče, anebo si myslíte, že musíme také e, upravit právní systém britských zámořských území? Děkuji. To je zajímavá otázka, jak naložit s Velkou Británií a množstvím britských fiktivních firm tam registrovaných. Kdo by chtěl odpovědět? mohu podposit, pod, potvrdit, že skutečně jsme zaznamenali velký počet offshoreových podniků na britských panenských ostrovech a je důvod se domnívat, že to je největší část. Ano, na tuto otázku zejména proto, že někdo před chvílí hovořil o praní špinavých peněz. Je zde skutečně riziko, eh, že tedy eh, daně, mm, tedy že se tady propírají peníze nebo výnosy z britské či londýnské city. Takže by bylo um, záhodno tato území eh, zprůhlednit a zpřehlednit. To je zájmem nás všech. Děkuji, pan Pitikainen. Paní Pitikainen, děkuji. Chci zdůraznit význam ochrany oznamovatelů a doufejme, že to protlačíme co nejrychleji v EU. Pokud jde o směrnici o zneužívání trhu, je nutno, eh, že eh, je, je nutno tedy toto do té směrnice zapracovat. Za prvé otázka. Můžete nám poskytnout více informací než dosud? Děkuji. A um, pokud jde o rozsah a provázanost těchto eh, případů, zejména mám na mysli kde se obcházejí evropské právní předpisy nebo porušují. Uh, a další otázka. Vidíte tady určité propojení s politikou nebo politiky, což tedy mohlo také podkopat dodržování evropských právních předpisů ve směru due diligence nebo praní špinavých peněz. A další otázka. Očekáváte, že nejnovější pokyny OECD o e BIPS a automatické výměně informací E, jsou adekvátní pro řešení tohoto problému? Děkuji. Děkuji. Kdo by chtěl odpovědět? Otázky jsou, respektive už částečně byly, jednou položeny paní Knus. Ne? První otázka zněla, zdali nám můžete dát ještě více informací. To jste myslela? Nebo chcete mít naše data? Já chápu, že nemůžete poskytnout eh, ty detailní data, ale máte-li takovéto data, vy jste pravděpodobně nezveřejnili všechno, takže eh, zdali byste nám mohli poskytnout určitou analýzu o tom, zdali vidíte propojení s politiky nebo um, případy porušení právních předpisů. Zdali byste mohli ještě rozvinout eh, tuto analýzu. Odpověď je, že je na své webové stránce již zveřejnilo rozsáhlou databázi na základě údajů z toho odhalení panamských dokumentů ale samozřejmě nemůžeme sdílet všech 11,5 eh, milionů eh, údajů z toho důvodu, že jsme eh, novináři a naší roli je referovat o věcech v veřejném zájmu, ale nestalat se jakousi výkonou, výkonným ramenem vládu, vlád. Takže nemůžeme všechno poskytnout, respektive odstoupit od tohoto pravidla jestli došlo k obcházení nebo porušení evropských právních předpisů. Opět opakuji, co jsem již řekl. Zda došlo k porušení právních předpisů, to je věc pro státní zástupce, aby zasáhli a stíhali. Někdy je ta linie velmi tenká, je to šedá zóna mezi vyhýbáním se daňových, eh, daňovým povinnostem anebo daňovým únikům. Jedno je trestné, druhé nikoli. A pokud jde o analýzu, napsal Napsali jsme stovky, stovky článků. Skutečně bych vás všechny chtěl vybídnout, abyste je ve svých jazycích eh, prostudovali. Už tam je mnoho analýz. Hovořili jsme eh, s množstvím odborníků na celém světě, eh, takže prosím, já vás vybízím, abyste si přeči, přečetli všechny ty články, které jsme my zveřejnili. Děkuji. To není otázka na vás. Další. Můžu prosím ještě odpovědět? Jen stručně, paní Knus. Vy říkáte, že chcete více dokumentů. Faktem je, že ten soudní eh, proces, který eh, eh, probíhá ve Finsku, vyšel z politického tlaku ministra financí z vaší strany. On to rozpoutal, vyvolal a daňové úřady nám přiznali, že jsou pod politickým tlakem, takže to vychází z vaší strany. Děkuji paní Knus za tento poukaz a poslední tři a pak skutečně musíme dodržovat čas. Pane Borgecio, máte slovo. Děkuji. Eh, mezi eh, jmény, které eh, byla zveřejněna v časopise Espresso, se vyskytuje také jeden velký mafiánský bos Nikosia, který zjevně je také podnikatel. A tady vyvstávají důležité otázky týkající se vašeho šetření. A tady, právě tady potřebujeme učinit další kroky, které již učinil Borsellino, ale i zde v Evropském parlamentu musí být učiněny, protože bylo již jasně konstatováno, že existují mezinárodní um, doprava drog a využívají se k tomu banky a um, svěřenecké organizace. E, jak e, vlastně zabránit tomuto e, podnikání? Tím že zkontrolujete například eh, databáze eh, úřadu pro boj s mafií v Itálii? nemohu hovořit eh, za kolegy v Itálii, ale oni postupovali stejně tak jako my všichni, to si, a sice, že systematicky pátrali po jménách, jménech v rámci panamských dokumentů. Těžko posoudit, zdali jsou mezi nimi i špičky mafie v Itálii, ale faktem je, že jsme neviděli e, ještě všechno z toho materiálu, ale že se do toho opakovaně pouštíme, je to příliš mnoho pro člověka, aby to pročítal za svůj celý život, takže um, opakovaně se do toho díváme, vyvstávají z toho nové a nové příběhy a případy lidí. Budeme tak dále i postupovat a určitě tak postupují i kolegové v Itálii. Děkuji, děkuji pan uh, McCarthy z GUE. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat organizaci novinářů eh, a popřát hodně úspěchů při obraně svobody novinářské práce, ale co na to nejzajímavější je, že kolik daňových orgánů vlastně nevyvinulo žádné úsilí, aby se dostali k jádru všech těch informací, které jste odhalili vy. Víme, že společnosti jako Mossack Fonseca ty využívají diktátoři, mafie, a, ale také kolikrát lidé, kteří jsou považováni za pilíře slušné společnosti v našich zemích, ale i Eh, ty se vlastně eh, podílejí na těch krádežích, na tom, že dochází k daňovým únikům a vyhýbání se daní. A moje otázka pro novináře je, jak eh, vlastně zpracováváte ty informace, nebo jak předáváte ty informace daňovým orgánům, abyste uchránili své zdroje, abyste je donutili k tomu, čeho se ti lidé nejvíce bojí, tedy platit daně tak, jak mají v našich zemích. Děkuji. To bylo spíše prohlášení paní Knus. Odpovím. Jak už tady bylo řečeno, my eh, zveřejňujeme věci, které jsou zajímavé pro daňové orgány. A eh, ty data o offshore společnostech jsou k dispozici. John Doe, ten oznamovatel, také prohlásil, že je ochoten spolupracovat s daňovými orgány. Tak já nevím, co se v této oblasti děje, ale to samo o sobě je významný krok. Děkuji. A poslední otázka. Cora von z ALDE. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za novinářům za to, že tady jsou, že tady s námi debatují. Všichni jste hovořili o tom, že je důležité také zajistit vymáhání legislativy a eh, jak všichni víte, banky mají povinnost eh, informovat o podřelých transakcích, což se eh, nelze ověřovat předem, musíte to ověřovat jenom ex post. Já se chci ptát, jestli máte nějaké doklady o tom, že by ty transakce nebyly nahlášeny. A poté se ukázalo, že to souviselo s utajováním výnosu trestné činnosti nebo se praní špinavých peněz. Kdo by na to chtěl povědět? Paní Knus. Odpověď je ano. Ano, těch případů je celá řada. Když se podíváte na ty podezřelé, eh, nebo zprávy o podezřelých transakcích, které pocházejí z eh, britských panických ostrovů, tak eh, nikdo s tím nic nedělal. Například došlo k prodeji offshoreové společnosti Eh, člověku, který byl usvědčený za zneužívání dětí, který měl provozovat eh, pedofilní eh, společenství, ale nikdo to nesledoval, nikdo se tomu nevěnoval. Kdyby se tam dělala due diligence, tak by se na to přišlo. Doufám, že tím odpovídám na vaši otázku. Tím se dostáváme ke konci naší dnešní schůze. Pan předseda mluví mimo mikrofon. Ještě jednou bych chtěl eh, vřele poděkovat eh, všem, kteří se podíleli na eh, dnešní schůzi, hlavně novinářům. Bohužel s panem Omarem to dnes nezafungovalo to spojení. Doufám, že ještě bude mít v budoucnosti příležitost si ho vyslechnout jako jednoho z těch autorů. A teď bych chtěl poděkovat všem našim kolegům. Pro nás to bylo velmi důležité, získali jsme tím přehled o o těch eh, opatření, která by se měly provést, takže ještě jednou naše poděkování a my budeme, eh, nebo využijeme eh, to dnešní, ty dnešní informace využívat i v budoucnosti. Děkuji ještě tlumočníkům, děkuji všem, kteří připravili to zasedání a my ještě budeme k dispozici pro novináře společně se oběma zpravodaji. Takže tím končím naši schůzi a přeji vám všem ještě zbytek, hezký zbytek. Good.